pochopit, zda a jakým způsobem může Evropská unie začít hrát skutečnou politickou roli v libyské krizi. A to je i smysl mé otázky, stejně jako eh, pana předsedy Danžána. Týká se to těchto priorit, které byly stanoveny včera. budou převedeny také do skutečné strategie? Pokud ano, tak se může stát, že Evropa skutečně zavede politickou strategii v rámci této krize, anebo máme rezignovat a smířit se s tím, že budeme jenom hosté na schůzích jiných subjektů. Pokud jde o misi jako takovou, Ten koncept zřízení, který byl schválen na konci března, svědčí o tom, že zde jsou problémy dospět eh, určité koordinaci mezi členskými státy a mě by zajímalo, ve kterých bodech jsou rozdíly. Týká se to především možnosti či nemožnosti toho, aby Operace probíhala také na libýské půdě a do jaké míry bude moci být eh, regulováno případné použití síly. Takže by mě zajímaly informace o této diskuzi a o skutečném dosahu nebo rozsahu té mise EUFOR Líbie. Děkuji. Merci, monsieur. Děkuji, pan Butikofer. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit německy. A chci také říci, pane Popovský, že nebudu příliš eh, zdvořilý, jsem zklamán. Odhledneme o to, že vůbec nechápu, jaká interní byrokracie by tady se měla postarat o to, že potřebujeme dva body pořadu jednání, jeden pro vás a jeden pro pana Miocu. Nemůžeme to spojit, přece by to bylo jednodušší teď nevím, jak jste dopadl, eh, když jste chtěl kooperovat jenom na této úrovni. To, co se tady nabízí, to byla eh, jednoduše řečeno nulová mise. Vy jste neřekl vůbec nic, mohl jste to udělat také stručněji. Já bych rád věděl, proč včera se nebylo možno dohodnout prostřednictvím Konops, eh, když jste řekl, že k ničemu nebylo dospěl, se k ničemu nedospělo já se mohu vrátit ještě o krok zpátky a zeptat se, proč vlastně před prvním eh, dubnem, kdy se rozhodlo o tomto krizovém managementu, proč nebyl briefing pro parlament. Já jsem si řekl, že a myslel jsem si, že na základě Lisabonské smlouvy budeme lépe spolupracovat. Já chápu svoji úlohu tady jako někoho, kdo přebírá politickou zodpovědnost, ale když to tady prezentujete jako nějakou řídkou polívku, bez jakéhokoliv masa, bez jakékoliv informace, tak to mě neuspokojuje. Jak to vypadá? Už se ptal pan pan předseda. Jsou tady teďka ty koncepce zapracované nebo ne, co se týká členských států, které se nepodílí, jako například Německo, Rakousko, Litva, eh, Švédi a podobně. Můžete nám dát několik informací, co se bude vlastně dít eh, podle všech situací, pokud jde o misrátu, tak tam je samozřejmě situace, pokud jde o lidská práva, ta nejhorší. Misráta je to cíl, který si musíme vytknout a jaké jsou problémy, které zde existují. Vidím to úplně stejně jako pan předseda, pokud jde o otázku míru a příměří, co přijde potom má to vůbec nějaký smysl, abychom vás tady vyslechli? A mělo by to smysl mít, protože já si myslím, že je dobré, když instituce spolupracují, ale v takovém případě musíte něco dát na stůl. Monsieur Van Orden. Pan Van Orden, prosím. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já možná tady panu Boříkarovi mohu pomoct, protože já tady zkusím ten problém nějak vystihnout, definovat. Máme zde dvě záležitosti. Za prvé humanitární pomoc. A tam všichni si jsme vědomi toho, že tam je velká potřeba, když vidíme, jak to v Libii vypadá. A pak je zcela separátní otázka. Unijní eh, angažovanost pod tou etiketou SBOP. Eh, A o to nám jde. My se snažíme získat jakoby pozvánku ze strany OSN, aby tam Unie šla a něco v rámci SBOP i vykonala. A my všichni víme, že už je to víc než týden, když jsme se snažili označit tou nálepkou SBOP, když jsme zaváděli to embargo na zbraně. Ale tam celá rozumně zaznělo, že to nepatří do agendy EU. Nyní se snažíme eh, dodávat humanitární pomoc eh, pod eh, touto etiketou. Prostě vy jste zoufalí. Chcete nějakou misi nebo misičku a na to si nalepíte to označení SPOP a pár za pár měsíců my už na Libii zapomeneme, tak najednou bude briefing a najednou řeknete, Tady máme 20, 21 unijních misí a to je samozřejmě všechno úplně absurdní a v tom spočívá ten problém. OSN konkrétně uvedlo eh, v tom na té schůzce toho míru pro mír, že si nepřeje, aby Evropská unie byla eh, militárními vojenskými prostředky dodávala humanitární pomoc. A EU najednou proti té přesvědčit a, a vysílá všude diplomaty, aby tedy se snažili prošlapat ty cestičky k tomu, abychom přece jen takovou pozvánku dostali, abychom v rámci eh, tohoto zadání něco vykonali pro Boha živého. Zkuste se soustředit na to, co dokážete. Co dokážete mm, smysluplným způsobem udělat, abyste doplnili už to, co někdo jiný dělá. Pokud potřebujeme militární pomoc, tak máme na to. E, máme tam mm, prezidenta a ten Van Rompuy tedy řekl, bez Evropy, bez evropského za. Mm, zásahoby v Bengázi byla e, krvavá koupel. Ale to je úplná blbost. Bez toho, že by se tam nevložila Británie a Francie. Ano, to by bylo pro Bengázi katastrofou. Ale nalijme si čistého vína. A s tím já mám tady problém, že celé SBOP to je prostě úplně nereálný problém. Snažíte se vymyslet nějakou pohádku pro něco, co vlastně vůbec neexistuje a, není, a pak se to snažíte naplnit nějakým obsahem. Vůbec nic dodatečného tím nevzniká. Ani zdroje jenom se tím všechno komplikuje. Takže přenechte eh, vojenské záležitosti vojákům a soustřeďte se právě na humanitární pomoc a máme k tomu skvělou organizaci máme v rámci Evropské komise přece echo. A to je přímo učené k tomu, aby, mm, a často to i dělá, za velice obtížných podmínek přicházelo z humanitární pomoci. A my nepotřebujeme, aby to najednou bylo takhle eh, přelepeno a bylo tam najednou, stálo tam najednou SBOP. Takže tady se nesmíme dopustit žádné kompromitace. Tady bychom neměli směšovat vojenské operace s humanitárními. Takže zkusme se z té pasti, kterou jsme si tady nalíčili, dostat. Zkusme se soustředit přímo na humanitární pomoc. Zapomeňme na SBOP. No a právě tady pan Butikov tedy poukazuje na něco, co by se tím vyřešilo automaticky. Paní Lezing. Oh, ještě nikdy jsem nemohla souhlasit s takovým názorem, který tady byl zmíněn před chvilkou. Jedná se o humanitární pomoc, na kterou bychom se měli soustředit a nemůžeme to spojovat s vojenskou pomocí. Já mám teď dvě otázky. Jednak, zda se vlastně plánuje Mohu pokračovat? Plánuje se, zda EUFO Libie bude spojena s Frontex operací 2011, zda budou spolupracovat, jak se to plánuje. A aby tedy současně tedy přispěla tato spolupráce k efektivitě. Pak by mě samozřejmě také velice zajímala otázka, e, která je spojená s pozadím humanitární pomoci nebo se změnou režimu. Musím tady jasně říci, že pro mě účinná humanitární pomoc může být realizována pouze pod příměří. Eh, tady nechceme zaměňovat tyto priority. To by znamenalo také pro ovlivnění motivace humanitární pomoci, která by se tím dostala do jiného světla. Ještě jedna otázka. Usnesení rady. Ještě jednou tedy, pokud se tedy mají vyloučit okupační jednotky. Tady se to zdůrazňuje kategoricky. Mluvčí německého ministerstva obrany mohl říci, že by v rámci rámci EUFOR Libye mohlo dojít k nasazení pozemních jednotek. Je nasazení pozemních jednotek konkrétně plánováno v koncepci krizového managementu a jestliže ne, tak eh, jsou ty pozemní jednotky stejné jako okupační jednotky? Euh, Mám ještě pět žádostí o slovo, prosím vás, abyste byli opravdu velmi struční, abychom mohli pokračovat v diskuzi. Pan Lisek. <clears throat> Děkuji bardzo. Děkuji. Ano, skutečně jsme v takové dnes paradoxní situaci, že právě jsme na AFETu hlasovali o zprávě pana poslance Gualtieriho a já jsem rovněž, mě to potěšení, že jsem s ním pracoval jako stínový zpravodaj právě v rámci SBOP. A zároveň jsme svědky situace toho, že ne vše vypadá tak, jak bychom si to rádi představovali a jak jsme to v té zprávě rovněž vylíčili. Kdyby měl pan Van Orden eh, pravdu, tak to by znamenalo, že jsme promarnili velkou spoustu času všichni. A já bych měl nyní na pana Popovského takovou otázku totiž, vy jste se původně zmínil tady o něčem, totiž otázka spolupráce s NATO. Mohl byste nám to říci přesněji, na jaké úrovni se ta spolupráce odehrává a zejména existuje spolupráce v oblasti plánování například a tady, když říkal pan poslanec Zalesky, o nějakých budoucích scénářích toho, jak by se mohla situace vyvíjet. Máme tedy spolupráci s NATO a za druhé s členskými státy, zejména s těmi, které se nejaktivněji angažují do té vojenské stránky toho, co se tam děje. Monsieur Paleckis. Děkuji, pan Paleckis. Ačiū labai. Aš norėčiau... Děkuji. Já bych rád položil otázku. Pokud máme v Evropské unii čísla, pokud jsou k dispozici čísla ohledně reakcí našich společností na události v Libii, ohledně reakcí OSN, velkých států a tak dále. Zda je tedy společnost pro nebo proti akcím, které podnikáme v Libii. A druhá otázka. jako jaká je role Ruska a Číny. Počítáme s těmito zeměmi při řešení nebo pokusu o řešení libijské krize? Děkuji, pan Kumucakos. Děkuji, pane předsedo. Nevím, zda se teď mohu chopit slova. E, je tomu tedy tak. Pokud jde o krizi v Libii, tam tedy Evropa reagovala velice pozdě a zase jsme viděli, že nebyla žádná koordinace, že tady byla nedostatečná rozhodnost a my všichni jsme se shodli na tom, že je třeba něco udělat a to pokud možno co nejrychleji. A to mělo také hned následovat podle Lisabonské smlouvy. Samozřejmě tady hovoříme také o politické vůli. Za prvé tedy můžeme tady vyslovovat kritiku, to ovšem ale neznamená, že tato kritika by se mohla rozšiřovat tak dalece, že bychom zcela společnou bezpečnostní a obranou politiku eh, ignorovali nebo ji znevažovali. To, co jsme tady slyšeli, k tomu bych chtěl říci, nesmíme zapomínat na to, že je třeba tento bezpečnostní problém brát velice vážně, pokud jde o regionální bezpečnost, piráctví, pokud jde o například Somálsko. Tam byla Evropská unie vždycky ta první, která se snažila jednat a tady také jsme byli docela úspěšní. A pak samozřejmě se teprve připojovalo na to a po určité době na to podniklo podobné operace, které nebyly tak úspěšné a efektivní jako operace EU. Teď tedy kritizovat snahy EU a znehodnocovat je, znevažovat je, pokud je jenom o bezpečnost a obranu. Já si myslím, že tento přístup jako komplexní přístup není správný. Má to tady samozřejmě své slabiny. Musíme ale eh, vykonat tu práci, kterou tedy má Evropa eh, vykonávat. Churchill během války například řekl, možná nejsem žádný lev, ale musím se eh, tak chovat. Stejně tak eh, je to i v tomto případě. Nejsme žádní lvy, ale musíme tuto úlohu převzít a musíme odpovídajícím způsobem jednat. Děkuji. Merci, Madame Gomez. Děkuji, paní Gomes. Eh, Děkuji, pane. Chceš jít? Eh, děkuji, pane předsedo. Já mám pochopení pro potíže, protože Evropská unie teď samozřejmě myslí na to, jak by měla provádět humanitární akce v Libyi společně eh, s tou, v rámci té společné bezpečnostní a obrané politiky. Samozřejmě v současné době to vypadá tak, že je všem institucím jasné, že je tady potřeba mít pověření OSN a to tady zatím ještě nemáme. A já to tedy nechápu docela dobře. Evropská unie asi nemá dostatečné kapacity k realizaci takovýchto akcí. Samozřejmě, pokud jde o síly nasazené v Somálsku, tak to jsou síly, které můžeme najít nedaleko Libie. Tady se jedná o úplně zvláštní zodpovědnost, která je přebírána. A pak si musíme samozřejmě položit otázku, jak to vypadá s právním rámcem, co můžeme podniknout. Samozřejmě, že zde máme rezoluci Rady bezpečnosti, která také se zabývá zodpovědností ochranou civilního obyvatelstva a to by potom samozřejmě byl zřetelný základ pro společnou obranou a bezpečnostní politiku, abychom zasáhli. A to je jasné také v usnesení usnesení Evropského parlamentu z 10. března. Tady se jedná také o to, že jsou požadovány bezpečnostní a obrané operace dále, embargo na zbraně. To je stejné. E, také toto bylo zahnuto do rezoluce OSN v roce 1973, stejně tak jako kolegové tady. Jsem přesvědčena o tom, že Evropská unie tady má e, důležitou příležitost, kterou si v podstatě nechává ujít. V tomto rámci musí postupovat legálně. To je ně něco to, co se potom nesmí spochybňovat. Také Bezpečnostní rada to potvrzuje. Tady se jedná o ochranu civilního obyvatelstva. Nejedná se tady o argument, který by zmínili eh, partneři rady, že by se tedy tyto síly tříštily, samozřejmě s tím mohu souhlasit, jestliže ovšem by existovala iniciativa ze strany paní baronky Ashton, paní Ashton také na základě kompetencí a možností, které pokrývá Lisabonská smlouva v rámci vnější politiky, v rámci eh, bezpečnostní a obranné politiky, v takovémto případě se tedy navrhuje navrhují takovéto mise. Jestliže tedy e, členské země jsou rozdílného názoru, pak by ty rámcové podmínky vypadaly jinak. Ale to nebylo, tato iniciativa tady neexistovala. To je něco, čeho velice lituji. Chtěla bych poprosit pana Popovského, abyste nám vysvětlil, jak to vypadá, jestliže potom budou dodávány zbraně povstalcům. Jaká jsou tady různá stanoviska? Měl byste nám také podat zprávu o tom, jaké reakce byly v radě na iniciativu Africké unie. A já si myslím, že tady nemůžeme eh, předjímat eh, vyjednávání, které by znamenalo, že Kadáfi se dostane před Mezinárodní trestní tribunál. To by potom byly také akce, které by šly proti rezoluci OSN. A poslední otázka. Bylo by možné eh, zabývat se sektorem v Benghází, aby tam byla bezpečnost zavedena? To by znamenalo, že tady by například eh, by měly být také k tomu připravovány vládní síly. Paní Kopa? Děkuji, pane předsedající. Pane Popovský, já jsem tady trochu zmatena. My už máme to potěšení eh, po třetí eh, debatovat o tématu Libie a stále ještě nemáme uspokojivé odpovědi. Můj dotaz zní, jaký je cíl Evropské unie v této operaci? Chcete dosáhnout změny režimu, anebo chcete s Kadáfim vyjednávat? Protože takováto neurčitost na této etapě nám může uškodit. Zdá se, že přímo v terénu situace vypadá tak, že vlastně tam se nikdo ne, nezdá dostatečně schopný, aby tu válku vyhrál povstalci těží ze západ, z intervence západu, ale ono vlastně to znamená riziko protahujícího se konfliktu, což v praxi bude znamenat ten stát, který selhal, anebo dokonce oddělení se východní části. Debatuje se ve vašich službách o těchto scénářích, probíráte to, můžete nám dát nějaké konkrétní odpovědi? a rovněž, co má ta vnější služba za cíl v tomto konfliktu. Děkuji. Bylo položeno opravdu mnoho otázek, takže pane Popovský, máte slovo na 10 minut. <clears throat> To je velká výzva, ale já se vynasnažím. Zkusím ty otázky nějak seřadit a nejdříve otázka pana předsedy na vyhodnocení OSN. Ano, OSN je přítomno, ale ne všude. My jsme tam přítomni rovněž v rámci um, ředitelství ECHO. E, v Mistratě například OSN není přítomno z toho, co víme, takže všichni vždy spoléháme na zdroje, které jsou k dispozici a to se týká i ostatních humanitárních operátorů, například Medicine Sans Frontier nebo Červený kříž. Někteří eh, poslanci se ptali na ty skupinky, eh, které se angažují ehm, v čem? My ještě zatím nemáme dostatečné informace k tomu, eh, co potřebujeme. Možná určitá aktiva. Takže ehm, nejdřív musíme si prostě ohmatat ten terén, zjistit, jaké máme síly, zjistit, co jsou potřeby, kde, ale to se ještě nestalo. Pak eh, to generování by bylo další etapou. OSN a jeho stanovisko pana, vůči panu Kadafinu. To bylo potvrzeno včera, že se má vzdát úřadu a odejít rezignovat na svou funkci. A to je důvodem, proč eh, ta cestovní mapa Africké unie anebo akční plán nebyla přijata bezpodmínečně. Tím takzvaným přechodnou Národní radou v Bengázi, protože vstupní podmínka té přechodné rady je, že okamžitě odejde tak, aby oni s ním opravdu vyjednávat nemuseli. Ministr zahraničí, tedy ministr zahraničí EU, vedla diskuse s panem Džibilem, představitelem přechodné rady v Lucemburku a on byl k té věci velice konkrétní. Já vám nemohu dát více, poskytnout více podrobností, to bylo uzavřené jednání, já jsem se ho neúčastnil. Samozřejmě, že můžeme spekulovat, co se týče různých scénářů do budoucna. Ano, my zvažujeme různé možnosti vývoje situace, ale je jasné, že i z těch diskusí dnes dopoledne na radě, že se chceme vyhnout rozdělení země nebo odtržení některé části. Ale pokud ten konflikt se bude táhnout dál a dál, tak je opravdu těžké předvídat, kam až to dojde. A to je velkou měrou právě předmětem diskusí mezi zeměmi, které jsou um, účastníky koalice v Doha. Um, my rovněž, naše koalice rovněž zvažuje různé scénáře i naše služba a budeme se tomu věnovat um, ještě tento týden, tak abychom si udělali lepší obraz situace, um, tak abychom byli schopni odhadnout, když už uh, ten konflikt bude vyřešen, co se bude dít. Otázka uprchlíku. I to už bylo tématem debaty ministru vnitra minulý týden. Víte, že je to velice politická otázka. Ministři mají velice rozdílné názory na poje, pojímání solidarity mezi členskými zeměmi. Ono to není v rámci mých pravomocí obsaženo, tedy já se k tomu vlastně vyjadřovat nechci, ale na příslušné úrovni a příslušnými eh, činiteli se to probírá. Ptali jste se mě na Frontex. A na Frontex jsme se neobrátili. Evropská unie nepotřebuje v rámci SBOP eh, to nějakou posilu ze strany Frontexu. Mandát Frontexu je jasný v této věci. Já vím, že já se nedržím toho, jak ty otázky šly jedna po druhé. Pan Fan Orden se vyjádřil velice zřetelně o své mm, vnímání SBOP. Já tady nenamítám, že SBOP má specifické rysy. Eh, ono je to definováno jednak usnesením eh, Rady bezpečnosti OSN a tomu, co si přejí členské státy. My nepůjdeme za to, co si členské státy přejí. Eh, členské státy si to mezi sebou prodiskutovali a některé z nich si přáli, aby EU si dokázala například eh, představit, že to bude Evropská unie, která bude prosazovat eh, embargo na zbraně. Ale samozřejmě my nemůžeme nikoho do ničeho nutit, pokud se nedosáhne univerzální obecné zhody. Proto se vlastně snažíme pouze o tu humanitární stránku, alespoň aby k ní došlo. A my se nesnažíme nahrazovat eh, OCHA. Eh, paní Amos poslala paní Aštonové takový hm, náznak potenciální žádosti. A to není vyloučeno, to není ani ta první možnost, je to spíš eh, ta nejzaší možnost. A my bychom chtěli být připraveni, pokud by náhodou se taková žádost objevila. Pan Van Orden hovoří bez mikrofonu. Takže to jsou národní zdroje, stejné národní zdroje. Pane Papovský, prosím, pokračujte. Prosím vás, nechte pana Popovského, aby dokončil svou odpověď. Já si myslím, že jste měli dost času na to, abyste mohli vyjádřit svůj názor, který kromě toho známe. I mean, it's a... Ano, ty zdroje jsou národní, to je prostě skutečnost, se kterou musíme počítat a jakou součást našich vzájemných kontaktů s NATO tam rovněž je dohoda, abychom to vše eh, nakonec nedovedli do situace, kde, bud, kde si budou eh, NATO a EU soutěžit a konkurovat eh, ohledně zdrojů, a angažovanosti a vojenské angažovanosti, takže to, snažíme nějak dělit. A to plánování a rozhodnutí eh, spočívalo v tom, že to vše nějak se snažíme časově um, zkrátit, tak abychom už v krátkém časovém horizontu byli připraveni a byli v pohotovosti. Eh, pane Butikofere, vy jste na mě byl opravdu tvrdý, ale já chápu, že to nemyslíte špatně a že ehm, Eh, ano, na ten podvýbor já se rád vždy dostavím, nejen já, i mý kolegové, kdykoliv to bude nutné, kdykoliv to budete považovat za užitečné. A otázka o těch battle groups. Já jsem ji částečně odpověděla, ale více vám říct nemůžu, protože ještě jsme tam nedošli, když eh, hovoříme, jaké kapacity bychom mohli případně potřebovat přímo v terénu. Misrata. Ano, to by byla v skutku taková možnost, takové místo, město, kde bychom mohli případně počítat s nějakou angažovaností a to se rovněž bude zohledňovat při dalším plánování. A jelikož už jsem um, začal německy, tak budu pokračovat německy. Paní Lisinger se ptala na Hermes 2012. Frontex má signalizoval tedy určitou potřebu, totiž že bychom prostředky SBOP Frontex podpoří a zatím to není potřeba. Um, okupační jednotky, to je vyloučeno, to je i v usnesení OSN přesně a výslovně uvedeno. Samozřejmě, že se nedá vyloučit, že za určitých okolností přímo v samotné zemi budou muset některé jednotky uh, být rozmístěny, ale v Egyptě a v Tunisku už s nimi tedy jednáme, vyjednáváme, žádáme je o souhlas k tomu, aby nám pomohli právě v tom smyslu, aby nás podpořili. Ale nějaké nasazování nebo nějaké jednotky nebo kapacity, to rozhodně není zaměnitelné ani rovnocenné s jednotkou, která by něco obsazovala, s okupační tedy jednotkou případně otázka eh, ke spolupráci Evropská unie a NATO. Já se omlouvám, že tady neustále hovořím různými jazyky, ale ono jde o princip. Dialog se koná na různých úrovních. Katy Ashtonová se sešla s generálním tajemníkem minulé pondělí aby se vzájemně informovali o svém vnímání situace a rovněž, aby si vyměnili názory k vývoji právě zejména e, činnosti v NATO a o naší připravenosti a hovořili rovněž i o tom, že máme k dispozici určité vojenské kapacity, které jsou samozřejmě plně v odpovědnosti a pod velením členských států, že se musíme snažit vyhnout nějakému napětí. Samozřejmě, že i vojenské jednotky vzájemně spolupracují. Máme styčné důstojníky a kanceláře i v NATO v Shape a i v našem vojenském tedy velení, takže my se informujeme vzájemně a Katy Eštonová se bude účastnit eh, zasedání těch ministrů zahraničí v Berlíně ve čtvrtek a v pátek a to bude velkou měrou, pokud ne téměř výlučně, právě a zrovna situaci v Libii. Já si nejsem vědom žádných anket konkrétních, nějakých výzkumů veřejného mínění, které byly prováděny o Libii. Možná v některých členských státech to bylo provedeno, ale v Eurobarometru například nic nemáme. Rusko a Čína. Ano, my jsme s nimi byli ve styku, ale hlavně v kontextu toho, o čem se uvažovalo na Radě bezpečnosti, s čím se eh, počítalo v New Yorku ale rovněž i bilaterálně, nakolik to bylo možné. Paní vysoká představitelka počítá eh, s eh, schůzkou s ministrem zahraničí v Ruska v nejbližší době a samozřejmě Libě bude jedním z hlavních témat eh, které budou předmětem diskuse. A nyní dodávání zbraní rebelům, povstalcům. Někteří ministři, některé členské státy se vyjádřili v tom smyslu, ono tam vlastně není shoda v rámci EU. Embargo zatím je a platí a tam je to konkrétní. Můžeme dodávat tedy zbraně pouze jedné straně konfliktu a nikoli druhé. Ale zatím tam nedospěli k žádnému definitivnímu rozhodnutí. A nyní um, EU, um, EU iniciativa to je otázka, zda to můžeme využít jako potenciální bázi, takovou základnu pro další činnost, to v Káhyře budeme probírat. A nyní ta reforma bezpečnostního sektoru. Počítá se s tím. Naši odborníci se snaží přijít s určitými možnostmi, jak můžeme být aktivní v té fázi e, po konfliktu. Nějaké iniciativy, jak dalece se angažovat. Máme už zkušenosti ze Středního východu, z Konga, z Balkánu a chceme jich využít. Tedy ano, potenciálně se budeme angažovat hlavně civilně, možná částečně i vojensky, ale rovněž v rámci pomoci s reformami v eh, civilním sektoru. Je to možné, že v Libii se to takto bude vyvíjet v té fázi po konfliktu. A nyní změna režimu. To už jsem vlastně uvedl. Stanovisko Evropské unie vůči panu Kadáfimu, to je jasné. On musí odejít. Ale samozřejmě rozhodnutí, konkrétní rozhodnutí o budoucnosti země, to je v rukou libijských občanů. Víte, že členské státy tady mají různé názory eh, týkající se formálního uznání eh, té té rady, eh, zatímní rady, ale je to legitimní partner pro EU a proto se právě včera sešla paní Ašenová s panem Džibilem v Lucemburku. Bien. Je vais pas rouvrir le, le débat parce qu'on est vraiment... Nebudu znovu otevírat debatu, protože máme spoustu věcí na programu, takže opravdu velmi stručně. Jen poznámka, protože vy jste neodpověděl na otázku pana Butikofera ohledně té podivné změny agendy a my to bereme na vědomí. Ale chtěl bych říct, že jsme doufali, že Evropská služba pro vnější činnost nebude jednat stejně vůči našim partnerům, že je nebude žádat o to, aby se setkali zvláště mezi důstojníky, protože to by nebyl dobrý přístup. Děkuji. Pouze dvě připomínky. Bohužel se, pane Popovský, nepodařilo abyste mě vysvětlil na to, co jsem se ptal. Evropská unie musí být v podstatě stejné povědomí jakožto prezident Obama, který jakožto politik je pro odstoupení, nebo jakožto Kadáfi, který v podstatě je vrchním velitelem, že to by nemělo být cílem eh, té vojenské akce? Pokud vás takto správně chápu, a to nepůsobí zvláště uklidňujícím dojmem. Za druhé, co jste řekl k otázce, co vlastně plánujeme? Promiňte, misráta je potenciální cíl? Odpověď se mi nedal. Proto jsem se ptal, co na to jsem přišel sám, ale na co jste mi neodpověděl, jak vážně se to bere, když například řeknete, my nejsme jistí, zda použijeme ty jednotky battle groups nebo něco jiného. Jestliže ano, tak podle dokumentu rady potřebujeme rozhodnutí, že to uděláme a na začátku mise mezi tím ubíhá 10 dní. To je asi taková lhůta, v níž se v misrátě může něco udělat Jestliže nebudeme potřebovat tyto eh, jednotky battle groups, tak tomu můžeme mít eh, ještě delší časové období. Vy říkáte, může to být cíl, ale nevíte, co se má dělat. To si protiřečí, to je protimluv. My nevíme, zda ty akce, které probíháme, pro, které realizujeme, budou probíhat po sobě, nebo jestli se to bude táhnout delší dobu. Promiňte, to nemohu brát vážně. Jestliže jste toho názoru, že parlamentu těmi těmito informacemi posloužíte dobře, tak si myslím, že se mílíte. To jsou jenom fiktivní informace. Promiňte, ještě jsem chtěl něco přečíst. Ve Špiglu online je něco, co vám přečtu. Na to začíná podle údajů jednoho generále s plánováním nasazení pozemních jednotek. Tyto jednotky by mohly být nutné k zajištění dodávek humanitární pomoci. Tak to bylo řečeno generálem Manfredem v interview Deutsche Welle. Spojené národy se na nás dosud neobrátili ani na Evropskou unii, ale v případě, že tomu dojde, musíme být připraveni a budeme také připraveni. To je vlastně směšná situace, která ukazuje, kde se nacházíme, že tady vlastně není ani výzva ze strany OSN, vlastně NATO a EU budou si zájemně konkurovat. To bude závěrečné slovo na tuto část, po tuto část odpoledne. Děkuji vám, pane Papovský, za to, že jste mezi nás přišel. To určitě není naposled, co se setkáváme, abychom hovořili o Libii. Já jsem před třemi týdny řekl, že jsem frustrován. Hovořili jsme o obezřetném plánování před třemi týdny a dnes vidíme, že tváří v tvář dalším naléhavým záležitostem jsme pořád ještě toto plánování nezavršili. Chápu, že těžké přijímat politická rozhodnutí, ale vždycky pro mě bylo obtížné pochopit, abychom nebyli připraveni plánovat, aby to politické rozhodnutí ze strany členských států mohlo být přijato Víme, že je to komplikované, že je to obtížné a tak dále, ale nechápu, jak to, že už tři týdny se nám nedaří posunout plánování vpřed. A mě to opravdu zaráží, že to není propracovanější než to, co popisujete. Já doufám, že ta krize bude už brzy ukončena, to plánování bude završeno a že ten plán bude efektivní. Pro dnešek si ale myslím, že zde máme naléhavé otázky a této souvislosti zde vzniká skutečný problém. Připomněl to pan Van Orden. Ta situace, kterou jsme poznali v Bengázi, tak eh, ta byla ukončena v podstatě na základě vnitrostátního rozhodnutí. Když se ale podíváme na misrátu, tak se obávám, že znovu budou muset rozhodnout eh, státní orgány, aby se ta situace vyřešila, protože Evropa nedělá nic a já se kladu otázku, zda jsou ty uh, procesy, které probíhají relevantní a zdá jsou dostatečně rychlé. To pomalé plánování je opravdu nepochopitelné. Tři týdny po našem prvním setkání se pořád hovoří o tom, že plánování ještě nebylo završeno. V každém případě vám děkuji a těším se brzy na shledanou. My budeme pokračovat. Máme zde paní Arnu z Evropské obrané agentury. Bien, chers collègues. Drazí kolegové, budeme pokračovat v práci. Máme zde Claude Franz Arnou, která byla nedávno jmenována výkonnou ředitelkou Evropské obrané agentury. Přijímám, přiznávám, že bych ji zde rád uvítal když byla ředitelkou CMPD v minulosti, hodně jsme hovořili o plánování a o neúspěchu evropského plánování, pokud jde o účast v libyské operaci. Možná byste nám o tom také mohla si pár slov, ne? Já se přece jen snažím, abyste nám o tom něco řekla. Pochopili jste, že jsme byli poněkud frustrováni odpověďmi, které jsme dostali v tomto procesu. Jsme zde tedy proto, abychom hovořili o Evropské obrané agentuře, Především tedy o rozpočtových škrtech, které dopadají na všechny členské státy a mají dopad na všechny kapacitní programy agentura. V tomto kontextu samozřejmě musí hrát roli, možná obnovenou roli v porovnání s touto krizí, která vypadá jako krize trvalá. Zajímalo by mě, jak se díváte vy ze titulu své funkce na první rozpočtové diskuze, protože rozpočet agentury se nezměnil. Na problémy technického charakteru, které ještě přetrvávají především v dohodách mezi agenturou a dalšími partnerami, partnery. A potom, jak se díváte na současné programy a úvahy o současných programech, možná byste nám mohla říci, jak na tom jste jako výkonná ředitelka Evropské obrané agentury. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Je pro mě velká čest, že mohu znovu přijít mezi vás v jiné funkci. Doufám tedy, že mě omluvíte, že už nebudu hovořit v titule kompetencí, které už nemám. Myslím si, že je dobré koncentrovat všechno úsilí na práci v Evropské obrané agentuře. Jsou zde méně dramatické záležitosti, to je pravda, ale jedná se o přípravu zítřka, někdy o podporu existujících operací, jde prostě o to mít kapacity k tomu, abychom mohli čelit situacím, jako jsou ty, o kterých diskutujete především dnes. Myslím si, že i to je rolí Evropské obrané agentury. Když čelíme krizím, znamená to, že tyto krize budou mít dopad také na rozpočet. Operace jako ta, o které diskutujete, má dopad na rozpočet. Jedná se tedy o to, že v současné době dochází k rozpočtovým škrtům a členské státy věnují mnohem méně než 2% na rozpočet na obranu což bylo tedy považováno za rozumnou částku. Svědčí o tom i vaše dnešní diskuze. Můžeme říci, že scénáře nestability a zdroje nestability, že nezanikají, ale naopak narůstají a ta dramatická situace svědčí o tom, že potřebujeme kapacity, které budou použity jak pro vojenské, tak pro civilní potřeby. Diskutujete o Libii. Když se podíváme na to, co se děje v Libii, tak eh, mohu říci, že o jakoukoliv krizi se jedná, potřebujeme kapacity, a to nejen vojenské, ale i prostě vojenské technologie, které by mohly být využity členskými státy buď v kontextu SBOP nebo v kontextu vojenského zásahu či nevojenského zásahu, jako je právě případ Japonska. To znamená narůstající počet krizí, řešení, která nejsou výlučně vojenská, jak pozorujeme při řešení krizí je to tedy ten zájem, který věnuje Evropská unie této záležitosti. Evropská unie z toho udělá rámec, aby mohla reagovat na všechny tyto situace. Jedná se o vojenské prostředky a civilní prostředky a technologie, které by měly být trvalé. Námořní dohled, ten do toho také spadá. Zmiňujete se o aspektech, které s tím úzce souvisejí a krásný příklad oblasti, která je vojenská a zároveň civilně právě oblast námořního dohledu. Zmínili jste se v této souvislosti o obnovené roli agentury. Agentura je velmi mladá, samozřejmě. Je jí teprve 6 let a mohla být vytvořena ještě před ratifikací smlouvy, takže to je ta výhoda, kterou mám oproti svým kolegům Evropské služby pro vnější činnost. To znamená, že já přebírám agenturu, která již existuje a už má své týmy. Je zde Michel Paně, který už tam určitě dvou pracuje, nebo já, já jsem nová. A ta agentura už tedy funguje. To není má zásluha, je to zásluha mých předchůdců. A já mám tedy tu čest převzít eh, fungující nástroj. Je to malý nástroj, víte, Můžeme říci, že je to malý nástroj, omezený nástroj, pluridisciplinární, velmi kompetentní, s rozpočtem, který je omezený. Možná za chvíli o tom řeknu pár slov, jak jste mě k tomu vyzvali, ale v každém případě je to nástroj, který je nákladově efektivní, jde o to udělat více z méně zdroji a vytvářet struktury, které nebudou eh, rozsáhlé, ale přesto budou efektivní. A právě o to v naší agentuře jde. Naše kolegové v Bruselu bojují s reformami a my nemusíme, my neprocházíme žádnou otučňovací kurou, my už jsme dostatečně štíhlí. Myslím si také, že je velmi důležité a je to třeba zdůraznit, protože někdy se zapomíná, že agentura je také nástroj, který umožňuje pracovat zcela a la carte. Je nás 26, protože Dánsko se nepodílí, takže když hovoříme o takových tématech, jako je průmysl a trhy, základní výzkum, certifikace, centralizace a certifikace, tak to je efektivnější pro 26 členských států. A kromě toho je zde také možnost, na kterou se občas zapomíná, a já jsem to zaznamenala v té první výměně názoru, že agentura nabízí možnost pracovat s přesným počtem států, které jsou k tomu ochotny. Dva, tři, čtyři, je to jedno. Struktury agentury a Projekty kategorie B nabízejí možnost eh, pracovat právě jen s těmi členskými státy, které na tom pracovat chtějí, které mají svůj harmonogram, mají k tomu prostředky, potřebují tu kterou technologii a poskytnou na ně prostředky. To je tedy nástroj, který máme. Na jedné straně velmi kompetentní tým, který odpovídá požadavkům na nákladovou efektivitu, umožňuje pracovat à la carte a já jsem také hodně slyšela, že jste tady říkali, že otázky vojenské kapacity jsou v kompetenci členských států, které rozhodně nemůžeme, proti které rozhodně nemůžeme nic namítat. A agentura má podporovat, navrhovat. Rozhodně jsme proto, abychom řídili procesy plánování obrany. Místo členských států my poskytujeme skutečně rady, návrhy. Říkalo se tomu v angličtině dating agency. Nevím, jestli je to ten nejlepší možný termín. V každém případě je to místo, je to místo, kde se mohou členské státy potkat, eh, aby mohli jednat společně a podle potřeb, aby tedy pracovali na určitém tématu. Obnovená role agentury je vedena tím, že jsme si uvědomili, nebo tedy ministři obrany si v Gentu uvědomili a v Budapešti také, že tváří v tvář rozpočtové a mezinárodní situaci je důležité udělat toho více s využitím méně zdrojů. To znamená spolupracovat a využít takzvaný pooling and sharing. Ptáte se mě na první dojmy. Absolutní prioritou je, aby agentura přispívala k tomuto úsilí o spolupráci, o pooling a sharing. Vycházíme z existující práce, která už byla poměrně rozšířená. Pooling and sharing probíhá už několik let. Těch příkladů je opravdu příliš mnoho a to je problém. Vždycky, když chceme komunikovat o agentuře, některé z nich jsou názornější než jiné. Když združíme výcvik a vrtulníky. Víme, že ty vrtulníky jsou největším nedostatkem operací, ať už v rámci EU nebo NATO. Když organizujeme cvičení mezi členskými státy, aby se cvičili piloti vrtulníků v teplém klimatu, v nadmořské výšce, která odpovídá využití, plánovanému využití například v Afganistánu a tak dále, tak jde o pooling and sharing v oblasti cvičení. Máme také spolupráci NATO EU, což je konkrétní a efektivní. V rámci agentury Evropské unie zajišťujeme aktivity, které umožňují členským státům svrchovaně využít kapacity tam, kde chtějí a využít kapacity, které budou odpovídat požadované situaci. Tato cvičení a výcvik se může rozšířit i třeba na afgánské posádky v souladu s tím, co jsme udělali pro posádky našich členských států. A to je ilustrací toho, co je možno udělat v rámci spolupráce mezi Evropskou unii a NATO. Další příklad, pooling and sharing, eh, se zase bude týkat Afganistanu. Agentura v rámci procesu vývoje a výzkumu dává k dispozici laboratoř pro analýzu výbušnin. Tato laboratoř je tedy zajišťována agenturou. Máme zde smlouvu, na jehož základě, na, na jejímž základě španělská firma vytvořila tuto laboratoř, agentura ji odkoupila a bude ji využívat v Afganistánu. Využijeme tedy veškerého přínosu této laboratoře a samozřejmě se podělíme o to riziko, které je spojeno s tím, že tato laboratoř možná na afgánské půdě nepřežije. Na základě operací, které vedeme, bych ráda řekla, že se snažíme dosáhnout co nejlepších podmínek díky platformě v oblasti logistiky, kterou agentura nabízí. Jedná se o velké úspory. A díky těmto úsporám můžeme investovat do nových programů. Bude se jednat o programy spolupráce, které potom uvolní prostředky z jiných rozpočtů. Pro mě druhou prioritou, která není tedy příliš eh, pohledná, ale podle mě velmi důležitá. Jde o to pomoci ministrům obrany, aby identifikovali své zájmy, aby je prosazovali ve všech eh, politikách společenství, ve všech programech Evropské unie, které budou mít podstatný dopad. Nejdůležitější z nich je podle mě program Jednotné nebe a Caesar. Tento program bude znamenat převrat eh, v letecké dopravě. Zpráva a řízení jednotného evropského nebe bude mít eh, obrovský dopad na ministry obrany. Ať už jde o vybavení či o procesy. Ministři od nás očekávají, a my už jsme navázali veškeré potřebné kontakty s našimi partnery z programu Caesar. Je důležité, aby ministři obrany a uživatelé, kteří budou používat eh, toto vybavení v rámci programu Caesar, musí zvážit nejen to, co budou moci využívat, ale také, co budou moci přinést, jaká řešení budou moci nabídnout. Znovu bych eh, upozornila na vztahy s NATO. V oblasti letectví máme zodpovědnost, eh, pokud jde o výbavu, nebo tedy vybavení leteckými prostředky, AVAX a tak dále, je nutno vzít tyto prostředky v úvahu a agentura je místem, kde jak národní uživatelé, tak i NATO to mohou hovořit o svých obavách a otázkách, které jsou spojeny s obranou. Komise pro program Caesar o tom hovořil jako o nejefektivnějším způsobu spolupráce mezi EU a NATO. Zmínila bych se ráda i o dalších oblastech, aniž bych zacházela do technických detailů. Chce se jen krátce zmínit o těchto bodech a pokud vás to bude zajímat, budu moci poskytnout doplňující informace. Myslím si, že je důležité tyto věci zmínit, protože to odpovídá politikám, kde Evropský parlament sehrává klíčovou roli ve všech těchto programech společenství. To tež platí pro výzkum a technologie. V současném kontextu hrozí, že budou zkráceny investice do výzkumu a technologií. Tím pádem velmi poškodíme náš obraný průmysl do budoucna. A to my nechceme, proto spolupracujeme ruku v ruce s komisí a samozřejmě i s Evropským parlamentem a pracujeme na tom, jak dosáhnout co největší synergie, především pokud jde o prostředky na výzkum z evropského rozpočtu, zde je nutno využít veškeré synergie a rámce pro spolupráci, který vytvořila naše agentura a komise, abychom samozřejmě tedy respektovali rozhodnutí rozpočtových orgánů a přitom co nejlépe sladili civilní i, i vojenské priority. Já jsem se zmínila o letadlech, která se využívají při těch katastrofách podobných jako třeba v Japonsku. Je to také otázka radiových frekvencí. To je klíčová otázka, která bude mít velké dopady na vybavení ministerstev obrany. A poslední věc, na které bychom rádi úzce spolupracovali s kolegy při plném dodržení smlouvy a role komise jako strážkyně smluv s tím, že vezmeme v úvahu specifika oblasti obrany, to je vše, co souvisí s trhem a se zaváděním balíčku pro obranu. Naše ministerstva obrany i zde musí pochopit, kde leží ta správná rovnováha mezi respektováním trhu, volné soutěže a také dodržením článku 346. A to vše děláme s úzkou, v úzké spolupráci s našimi kolegy z komise. Možná jsem to zdůrazňovala příliš, ale podle mě je to velmi důležitý bod. A Já navrhnu paní Ashton, aby to bylo hlavním tématem příští rady na úrovni ministrů, protože si myslím, že je velmi důležité říci, že ministři mohou využít agentury, aby se mohli zmínit o svých názorech a obavách spojených s tímto programem. Samozřejmě bych chtěla rozvíjet vztahy agentury se všemi odpovídajícími partnery. další struktury v oblasti rady, nebo tedy na půdě rady, složky komise a Evropská služba pro vnější činnost. Já si myslím, že je důležité spolupracovat, abychom připravili co nejkoherentnější programy. My chceme zajistit kontinuitu práce mezi tím, co může udělat agentura v oblasti výzkumu a technologie. My ale nejsme správcem programu zbrojení, za to je zodpovědný OKAR. To znamená, že my musíme spolupracovat s OKAR a to co nejlépe. A pro mě je prohloubení tohoto vztahu jedním z hlavních cílů. I další agentury jsou pro nás velmi důležité. Nebudu je všechny vyjmenovávat. Jedná se o Evropskou vesmírnou agenturu, agenturu pro leteckou bezpečnost a tak dále. My právě navazujeme kontakty s těmito dvěma agenturami. A dalším důležitým partnerem je také NATO, já už jsem o tom hovořila. Měli jsme velmi plodné kontakty na úrovni ACT. Můj předchůdce, generál Abriel, se snažil využít této spolupráce a rozvinout je. Jedná se o prvky, které jsou, nebo o složky, které jsou přítomny zde eh, v Bruselu. Setkali jsme se také s tajemníkem rady, s generálem Abrialem a myslíme si, že je důležité pracovat na této úrovni v rámci generálního štábu NATO. Vy znáte ty klíčové oblasti, kde se snažíme úzce spolupracovat s NATO. Vím, že jsem hodně hovořila o spolupráci v oblasti boje proti výbušninám, také se jedná o lékařskou podporu, jadernou, bakteriologickou a chemickou ochranu a myslím si také, že v budoucnosti budeme moci více spolupracovat také v oblasti počítačové ochrany nebo ochraně proti kybernetickým útokům. Máme také otázku třetích partnerů. Mě překvapilo, kolik návštěv jsme dostali z Washingtonu. Měli jsme číslo dvě v oblasti americké obrany. Tento pán nás navštívil, hovořili jsme o boji proti kybernetickým útokům, to je velmi zajímavé. Vedeme spolu dialog, eh, samozřejmě vítáme a diskutujeme s nimi o vývoji jejich eh, legislativy, o výměně, o transferu a využití těchto záležitostí. I další státy jako Rusko, Ukrajina a jiní partneři projevili svůj, svůj zájem a my dopracováváme způsoby spolupráce s těmito zeměmi. Myslím si, že zde asi skončím, protože pravděpodobně máte otázky či pochybnosti. Je to poprvé ve své kariéře, kdy mám pocit, že je zásadní komunikovat. Myslím si, že to není jediný případ, protože i o SBOP je důležité komunikovat, ale pro agenturu je to skutečně klíčové. Je to složité, protože je to odborná záležitost. Snadno se řekne, že agentura rozmělňuje své úsilí, rozdrobuje své úsilí. Možná je to pravda, ale ne úplně. Když přicházíte ze země, jako je Francie nebo Spojené království, tak jasně vidíte, že v oblasti technologií, obraných technologií a obraných programů je třeba všechno pokrýt. Takže já jsem přišla tak s trochu s tímto předsudkem, že se rozdrobuje toto úsilí. Opravdu to tak na první pohled vypadá tak trochu nešikovně, ale je třeba přece jen pokrýt eh, celou řadu aspektů. Nemůžeme říci, že se budeme věnovat kybernetickým útokům a zapomeneme na ochranu vojáků. Musíme tedy podporovat naše členské státy, vypracovat něco, co bude srozumitelné, čitelné, aby členské státy neměly pocit, že rozmělňují své prostředky. Samozřejmě nemůžeme požadovat od členských států, aby rozdrobili své prostředky, protože oni se obracejí na agenturu a možná zde bych řekla pár slov o rozpočtu. Máme malý rozpočet, 30 milionů euro, to znamená asi jen 9 milionů operativního rozpočtu. Samozřejmě lepší by bylo mít více peněz, to musí ředitelka agentury rozhodně říci já jsem o tom opravdu přesvědčena. Zdále jsou zde peníze, které jsou členské státy ochotny investovat nad rámec tohoto rozpočtu. Jednoho roku to bylo dokonce více než 200 milionů do, do, mm, euro. To dávají členské státy k dispozici dobrovolně a to je klíčem úspěchu této agentury. Členské státy to vkládají do projektu, protože mají pocit, že jsou to smysluplné projekty. Pokusím se aby naše prostředky byly více přizpůsobeny tomu, co agentura dělá. Komunikovat znamená nejen říkat věci, znamená to také vést dialog se všemi našimi partnery. A to už je z mé strany opravdu vše. Pro mě interakce členskými státy, ministerství obrany, ale nejen ministerství obrany, také s průmyslem, s poslanci a tak dále. To je opravdu klíčová záležitost. To je podle mě jeden z hlavních trumfů a klíčů k našemu úspěchu. Takže pokud zachováme tuto spolupráci, budeme opravdu velmi vděční. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Máte zde opravdu otevřené dveře do našeho výboru. I pro nás je velmi zajímavé mít kontakt s vaší agenturou. Než dám slovo kolegům, tak eh, mám jednu otázku. Nebudu od vás očekávat politickou odpověď, ale víme, že účast agentury je otázkou, především pokud jde o vztahy k Turecku. Jaké další třetí země které se účastní prác, prací agentury. Vy jste se zmínila o partnerství s třetími zeměmi nebo o zájmu třetích zemí, ale když je třetí země součástí agentury, buď jako pozorovatel, nebo když je přidružen k této práci, co to znamená, jakou práci vykonává, jak je zapojen do těchto činností? Děkuji, že jste tuto otázku položil tímto způsobem. Třetí země, která se účastní na základě administrativního uspořádání, to je Norsko. Já jsem věděla, jak to konkrétně funguje. To znamená, eh, když eh, se schází řídící výbor agentury, tak je nás těch 26 členských států bez Dánska a potom Máme ještě specifickou schůzi, kde je přidruženo i Norsko. A máme také možnost eh, s výhradou toho, že na to přistoupí členské státy, přizvat Norsko k jedné části našich debat. Norsko bylo pozváno stejně jako zástupce generálního tajemníka NATO, pan Bovoa, byl přizván k určité části debat. Právě Pracujeme na dokončení podobné dohody se Švýcarskem. Je to výsledek velmi složitého procesu. Vyžaduje to složité jednání, i když to není politicky problematická otázka. Zmínil jste se o Turecku. Jak víte, jednání v rámci agentury skončilo a teď je otázka přesunutá na radu. Takže pro mě je to poměrně pohodlné. Důležité ovšem je najít způsob, jak vést tyto styky, já jsem se setkala s velvyslancem Turecka a snažila jsem se navázat eh, na pragmatické styky i v oblasti obrany, i v oblasti kapacity. Turecko je v obou těchto oblastech důležitým partnerem. Je tedy nutno přistupovat k této záležitosti pragmaticky. Další státy, například Ukrajina, vyjádřili svůj zájem a mm, opravdu nedávno také srbský ministr obrany vyjádřil zájem. To je tedy prozatímní seznam. Máme také dohody e, s organizacemi jako je OKAR a Evropská vesmírná agentura. Doufám, že u Evropské vesmírné agentury brzy vše ukončíme a budeme připraveni takto spolupracovat. Děkuji, Ana Gomeš. Děkuji, že jste přišla Děkuji za vaše slova. Jsem ráda, že jste v čele agentury právě vy. Musím říci, že mám skvělou zkušenost ze spolupráce s agenturou. Konzultovala jsem ji, když jsem psala zprávu o akčním plánu EU proti jaderné, chemické a radiologické katastrofě či biologickým katastrofám. A myslím si, že máte opravdu všechny ty trumfy pro komunikaci, o kterých jste hovořila. Říkala jste, že agentura je potřebuje. Myslím, že všechny máte tedy. Chtěla jsem se na něco zeptat. Vzpomínám si, že když paní Ashton přišla na své slyšení, aby tedy byla potvrzena jako vysoká představitelka, tak jsem mi položila otázku právě o agentuře. A ptala jsem se jí, zda by nám mohla říci, zda se jako Britka zaváže k tomu, že odstraní problémy, které měla agentura především z hlediska víceletého rozpočtu a tak dále, aby agentura mohla dlouhodobě plánovat a spolupracovat se všemi instancemi, především z ministerství obrany. A vzpomínám si, že paní Ashton odpověděla, že cítila, že je tedy přesvědčena, že je to priorita nebo něco takového. Myslíte si z vaší zkušenosti, ze své předcházející funkce a teď jako vedoucí agentury. Zda se to změnilo nějakým způsobem? A zde například ta dohoda, kterou Francie a Velká Británie nedávno podepsali s ohledem na finanční problémy, které čím dál více tlačí na tzv. pooling and sharing of resources. Zda se to už eh, projevilo také v agentuře. Zda se tedy kladou na agenturu požadavky na rozvoj konkrétních programů, projektů či myšlenek, které by mohly vést k racionalizaci nákladů a které by mohly být nasměrovány skutečně prioritně na naše potřeby vojenských kapacit i kapacit, které by mohly být využity v jiných případech. Ne tedy v nějakých eh, naléhavých vojenských eh, situacích, ale i tedy v otázkách civilní bezpečnosti. Děkuji, pan Butikofer. Děkuji, pane předsedo. Rád bych položil otázku. Chtěl bych se zeptat na celou oblast iniciativy, která vyšla z Německa a ze Švédska s ohledem na pooling a sharing. Jedná se o společnou bezpečnostní a obrannou politiku a vztah k tomu. Já si myslím, že je to šance po mnoha letech se v této oblasti společným úsilím dostat dopředu a myslím, že se nám toho mnoho zatím nepovedlo. Teď jsem si přečetl, že IDL bylo to tiskové prohlášení, pokud se nemýlim, a tady se tedy této iniciativě přikládá velký význam. Podle toho, co jste nám tady eh, prezentovala, to ovšem nehrálo žádnou ústřední úlohu. Řekla jste, že by se to mohlo jevit jako jakési tříštění této politiky, ale já si nemyslím, že tento dojem vzniká generálně. Ovšem, koncentrace na tento úkol by určitě také mohla definovat jasně, jak můžeme přispět k tomu, abychom to nepocitovali jako určitou roztříštěnost. Já si myslím, že to není jednoduché. Je třeba, aby členské státy skutečně se více spojily, více spolupracovaly. Viděli jsme také určité smluvní dohody mezi Spojeným královstvím a Francií. Mimo rámec těch obvyklých smluv se ubírají úplně jiným směrem. Tady vznikají zřejmě politické rozpory, které které je třeba zpracovat a o to více by nám pomohlo, kdybychom se od vás alespoň nějak z poloviny plasticky dozvěděli, co to znamená, že když je v tiskovém prohlášení uvedeno, že se jedná o prioritu, ale tady to není jako priorita prezentováno. Místo toho tady hovoříte o celé řadě témat, až k rozhlasovým frekvencím a o průmyslově politických tématech, v nichž bych já viděl určitou prioritu a nemohu to tady rozpoznat. Možná, že byste mě mohla to alespoň trošičku osvětlit. A poslední připomínka, hovořila jste velice podrobně o výzkumu. A jaká velkolepá záležitost to je, když teď eh, obranná agentura v rámci evropského rozpočtu může provozovat výzkum. Já bych chtěl dát eh, důraz na to, že hlasování v ve výboru ITRA se rozhodlo, že my nejsme toho názoru, že by se tento um, výzkum provozoval. Vy jste to možná už vzala na vědomí, ale přesto nám to prezentujete jako oblíbený projekt. Proto bych se chtěl pokusit se tady dozvědět, co to vlastně je, jaké jsou tady úmysly. Já chápu, že tady je určitá frustrace, protože členské státy tu úlohu, kterou by tato agentura měla mít, nedostatečně vnímají. A proto tedy vůči členským zemím by se tady měla získat určitá podpora parlamentu. Ale abychom to chápali jako náhradní strategii, místo abychom bojovali za tyto konference a pokoušet se kromě toho ještě něco udělat, já si nemyslím, že to je správné. Myslím si, že by tady mělo dojít k určitému rozšíření těch priorit a to mi také není jasné, když by to mělo být zaměřeno na vojenské cíle. Především proto, protože ve výzkumu vojenském se jedná o velice, záležit, o velice drahou záležitost a kdyby tedy agentura EAD přispěla k tomu, abychom tedy ty členské země mezi, spolu, mezi sebou úžeji spolupracovali, tak v tomto směru by byla moje prozba, abychom tady eh, vlastně nehovořili o něčem, co není tak důležité, ale měli bychom sledovat eh, společné bezpečnostní cíle, které budou také efektivní, pokud jde o výdaje. Merci beaucoup. Děkuji. Nejdříve otázky paní Gomez. Myslím si, nebo včera jsem měla příležitost hovořit s paní Ashton jako vedoucí agentury a měla jsem opravdu pocit, že mezi, nebo tedy v návaznosti na schůzi ministrů nebo zasedání ministrů v Gentu a především v Budapešti se zdůrazňovala důležitost větší spolupráce, tedy zdůrazňovala se také role agentury. Je nutno, aby v těchto mimořádných eh, okolnostech mohla agentura plnit svou funkci. Rozpočtový aspekt. Já si myslím, že agentura by lépe pracovala s větším rozpočtem. Myslím si, že by pracovala, kdyby zde byla větší předvídatelnost, to znamená, kdyby měla tříletý rozpočet. Finanční situaci ovšem všichni známe. A nevím, zde je realistické, a parlament se potom podívá na rozpočtové výhledy nebo tedy finanční výhledy. Zda je tedy realistické požadovat navýšení tohoto rozpočtu v tříletém výhledu. Takže než začneme tuto bitvu vést, musíme si uvědomit, zda má vůbec nějakou naději na úspěch. Zda to může přinést nějaké plus, já si opravdu nejsem jistá vzhledem k finanční situaci členským státu. Myslím si, že je třeba zaměřit se na rozpočet jednoho roku a vrátím se také k otázce pana Butikofera. Je třeba zaměřit se na to, co mohou členské státy rozhodnout že dají k dispozici, aby udělali v rámci agentury, tedy v rámci pooling and sharing. Eh, Zmínila jste se také o smlouvě mezi Francií a Británií. Samozřejmě nebudu se zmiňovat o otázkách eh, vnitřní politiky, o tom, jak se uh, Spojené království dívá na agenturu. Myslím, že první země, která mě pozvala po mém jmenování, byla právě Velká Británie. A tam mě řekli všechno to, co mohou udělat pro nás, abychom udělali něco pragmatického, užitečného. Otázka interní politiky je taková, jaká je. To není má zodpovědnost, ale vše, co můžeme udělat, abychom podpořili efektivní práci, která bude odpovídat našim potřebám, tak samozřejmě uděláme v té francouzsko-britské smlouvě jako takové jsou prvky, na kterých eh, jsme pracovali v agentuře už dříve, například eh, odstraňování min a tak dále. Francie a Velká Británie se rozhodly jednat a mají zde datum, které je pro ně závazné a to je pro ně klíčové. A mají tam také určité specifikace, protože to odpovídá specifickým potřebám, které tomu přikládají prioritu. Pomoci členským státům, dalším členským státům vytvořit nějaký harmonogram, aby se k tomu mohli připojit a vzít v úvahu zvláštní specifika. Myslím si, že to je pořád ještě otevřená otázka. Zatím eh, to pořád ještě není uzavřeno. Nejde jen o to, co zde udělala Francie a Velká Británie. My v agentuře uděláme všechno proto, aby i další členské státy mohly přispívat k těmto projektům a technologiím, ale znovu opakuji, i to, že je to francouzsko-britské, znamená, že můžeme zde zdůraznit dva aspekty. Byla zde politická vůle a angažmá, že se to udělá a že zde budou finance. V agentuře tedy můžeme udělat to tež, pokud bude existovat stejná politická vůle, která bude přicházet z hora a pokud zde bude stejná vůle dát do toho zdroje a prostředky. Projekty, které jsou v některých případech pořád ještě životně důležité, vyžadují, abychom se zhodli na harmonogramu. A finanční situace, která by byla vhodná, příhodná, možná zde navážu na otázku pana Butikofera, žádá, abychom pracovali více společně. Členské státy pořád říkají, že bychom měli pracovat společně, ale nedělají to, protože na to nedávají prostředky a to je opravdu zajímavé. Já bych ráda poděkovala panu Botigoferovi. Budu pokračovat francouzsky. Äh, äh, Agentura toho hodně navrhla v oblasti pooling and sharing. Německo-švédská iniciativa je dalším politickým impulzem, který je v tomto smyslu velmi důležitý. Pokud jsem k tomu nepřistupovala jako k prioritě, je to proto, že agentura k tomu může přispět, jak víte. Vojenský výbor provádí takový postup, eh, aby zjistil, co jako návrhy, jaké návrhy v této oblasti předloží členské státy. A uvidíme na příští zasedání vedoucích generálních štábů, co to přinese, jaký bude výsledek příspěvku členských států v návaznosti na německou a švédskou iniciativu, jaké projekty členské státy předloží a na jaké projekty dají prostředky a na jaké projekty nebo u jakých projektů se zhodnou na harmonogramu. Jsme připraveni na tom pracovat a je to první priorita, kterou jsem oznámila ohledně pooling and sharing. Možná jsem to nevysvětlila dost jasně. Pokud můžeme mít k dispozici větší prostředky, abychom pomohli členským státům, tak to určitě uděláme. Nebudu se zmiňovat o konkrétních projektech. V rámci agentury jsme přesvědčeni o tom, že máme 3, 4, 5 projektů, které by rozhodně mohly být prioritou. Musíme ovšem respektovat i to, co chtějí členské státy. Členské státy chtějí nejdříve vidět výsledek jejich příspěvku v rámci vojenského výboru a později na, výsled, na základě těchto výsledků uvidíme, co můžeme podpořit. Francouzský ministr v Budapešti velmi dobře řekl, že my jako agentura navrhujeme takové menu a teď je třeba, aby se někdo z tohoto menu objednal. A my jsme připraveni, jak říkám, kuchyně je připravena a servis také. Jsme zde proto, abychom servírovali z tohoto menu. Děkuji ještě jednou za vaši otázku. Já jsem informována o diskuzích, které proběhly ve výboru ITRE o výzkumu. Nebudu tedy zacházet do detailů, je nutno, aby se všech těchto debat účastnil i parlament. Hovořila jsem o dvojím využití. Když hovoříme o prostoru, tak nejde o vojenský či civilní prostor, je to ve službě všech. Když hovoříme o námořním dohledu, tak zde máme na jedné straně vojenské kapacity, na druhé straně civilní, civilní kapacity, ale máme zde spoustu kapacit, které jsou zcela oboustranné. Když jsem hovořila o eh, těch eh, o těch bezpilotních letadlech, eh, tak právě ty jsou nejvíce využívány pro civilní účely. Jsou to kapacity, které jsou tedy uh, k dispozici jak vojenským, tak eh, civilním účelům a musíme se připravit na široké spektrum využití těchto technologií, aby tyto technologie umožnily členským státům později tedy eh, konkretizovat eh, své potřeby. Myslím si tedy, že prioritou je pooling and sharing, ale já o tom rozhodovat nebudu. Členské státy se rozhodnou, jaké zdroje dají k dispozici Stejně jako to bylo u případu Británie a Francie. Oni rozhodnou, na co dají zdroje, my jsme potom připraveni. My jsme zaklekli do startovních bloků, jsme připraveni udělat eh, něco v okamžiku, kdy budou členské státy připraveny předložit své návrhy. My je budeme ještě rozvíjet, eh, Uděláme ještě seminář, abychom lépe identifikovali žádosti o pooling and sharing a budeme připraveni podpořit členské státy. Děkuji. Pan Pašku, poslední vystoupení. Děkuji. Já rovněž patřím k těm, kteří by vás zde rádi přivítali. Chci vám říci, že pokaždé, když se scházíme, ta diskuse stojí za to. Je to informativní, takže jsem rád, ale já tady mám určitý konceptuální problém. Totiž na začátku roku 2000 jsme věděli, že Irák vlastně rozdělil na to, rozdělil transatlantické vztahy. A jeden z takových základních prvků, který k tomu vedl, byla koncepce koalice těch, kteří mají tu dobrou vůli, těch, kteří jsou ochotni se jí účastnit. To je taková specifická koncepce. Prostě ty země, které jsou ochotné se něčeho účastnit, tak tam jdou do toho a ty ostatní ne. Ale mně připadá, že i když to není přesně totéž, tak my znovu se pouštíme do této koalice ochotných. Tedy máme tady nějakou permanentní strukturu, ale do té vstoupí pouze země, které se jich chtějí účastnit. Takže znovu koalice ochotných. A pak máme koalici ochotných aktivních zemí v NATO, kteří půjdou do Libie. A pak máme znovu v agentuře země, které jsou ochotny se vložit do určitého projektu. Takže tady najednou vidíme různé podoby takové koalice jenom těch vlastně dobrovolníků, ať už u projektu nebo u jiné akce. A moje otázka zní, ano, my tímto eh, se vyhýbáme situaci, kdybychom do té akce vůbec nešli. Že bereme ty, kteří chtějí se to účastnit, tak fajn. Ale jaký to bude mít dopad na uh, účinnost celé Unie jako celku. Když tedy povolíme, aby si země více méně vytvářely takové koalice a každá si nějakým způsobem přece vzá, co v ní chce. Vezměme si takový teoretický scénář. Máme například některé velké země, ty jsou členy té koalice a účastní se nějaké akce. A najednou jsme konfrontováni se situací, kde najednou se musíme dovolávat doložky solidarity. A pak ty země řeknou, No, já se omlouvám, ale já už tam jsem investoval veškeré své síly, tam, tam a tam. Takže já už nemůžu. Takže musíme někde už udělat tu tlustou čáru. Já chápu, že pragmatický přístup vede k tomu, že tu koalici vždy si eh, sestrojí země, které si myslí, že prakticky někde je třeba něco udělat. Ale na druhé straně neochuzujeme se o kapacity, když někdo pak musí plnit eh, povinnosti, jež mu ukládá um, smlouva. Takže k té koncepci bych se rád něco od vás dozvěděl. Eh, it's a nice question. And... Hezká otázka. A já ani nemohu předstírat, že na ní znám odpověď, protože opravdu to chce hloubkovou analýzu. A je to ale zásadní věc. Taková první spontánní reakce. Já si to rozmyslím v mezidobí, ale zatím vám řeknu tolik. No, z určitého hlediska to vždy tak bylo. Tradičně takto EU funguje. Určitá spolupráce je vlastně úplně mimo EU. A naše agentura, kdybych se nyní soustředila na eh, mých omezených, tedy na mém omezeném mandátu, je, my se snažíme dosáhovat kompromisu, tedy najít nějak, ně, nějakou zastřešující věc v rámci tedy institucionálního rámce, kterou nám dává rada, Někdy to tedy bude à la carte, někdy tam bude všech 26 členských států, protože například ne všechny státy potřebují fregáty, protože nemají moře a tak. U Iráku to bylo trochu jinak totiž, protože tady často vůbec nejde o politické věci. Někdy to je pouze dáno zeměpisným, zeměpisnou polohou nebo historickou tradicí. A pak se snažíme nabízet určitý eh, kompromis mezi určitými společenstvími a vládními orgány. Takže máme takovou zastřešující, takový zastřešující princip, je to možné a někdy je tam všech 620, někdy jsou tam pouze dva nebo tři. A ten prvek spočívá v tom, že ta agentura tomu ale dává určitou důslednost. A máme tady možnost se znovu sejít. Tedy, že to nebude všechno roztříštěné, že naopak eh, to nepovede k dělení Evropské unie. Z mého pohledu je agentura přesně tím příkladem institucionálního zastřešení nebo rámce, který zajistí určitou rovnováhu mezi těmi kompromisy různými. U určitých otázek samozřejmě, že to je otázka pouze několika členských států a u jiných by tam mělo být všech 26, takže to vlastně zahrnuje ten prvek jak důslednosti, tak i solidarity. Dobrá, děkujeme. Děkujeme, paní Arno, za prezentaci. Doufám, že budeme moci spolupracovat na různých programech a budeme se na vás moci obracet otázkami. Děkuji za to, že jste nás dnes navštívila a myslím si, že budeme mít i v budoucnu příležitost k další zajímavé výměně názorů. Děkuji, nashledanou. Bien, euh, nous pour... Děkuji, budeme pokračovat s naším druhým hostem z Evropské služby pro vnější činnost. Je to pan Mioco, který je generálním ředitelem pověřeným pro řešení, řešením krizí a operativní spoluprací. Děkuji za to, že jste přišel do našeho podvýboru. Je to vaše první vystoupení a dohodli jsme se, že budeme diskutovat o vaší pozici v rámci SVČ. To je otázka, kterou si všichni klademe, když se díváme na organigram SVČ, ale také vzhledem k současným debatám a k operativnímu charakteru vašich funkcí se vás určitě budeme ptát především na libijskou situaci. Vy jste byl v Libii, je to téma, které nám zde velmi leží na srdci. Měli jsme výměnu názorů s panem Popovským na začátku našeho dnešního odpoledního zasedání. Vyplnulo z toho spíše více otázek než odpovědí. Snad i vy byste mohl na naše otázky přinést nějaké odpovědi, my, to alespoň, my v to alespoň doufáme. V každém případě je to naléhavé téma a vaše náhledy pro nás budou cenné. Byl bych rád, abychom mohli mít důslednější, konzistentnější zasedání věnované Libii, aby zde byl jeden jediný panel, ale máme to štěstí, že jste mezi nás přišel, takže já bych řekl jen dva hlavní body, které nejsou stejně důležité, protože pro nás jde především, nebo u nás jde především o ten libyský kontext, ale pokud prostřednictvím tohoto příkladu nám můžete osvětlit, jak na vaší úrovni funguje Evropská služba pro vnější činnost, bude to také velmi užitečné. Máte slovo. Thank you. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Danžáne. Já se pokusím vám podat krátkou zprávu o misi v Libii, kde jsem byl minulý týden. A vlastně prostřednictvím té zprávy zároveň odpovím na ty otázky, které tady kladete, eh, které se týkají těch služeb, kterým předsedám ehm, od začátku roku v rámci ESVČ. Tedy minulý týden na požádání vysoké představitelky jsem se vydal do Bengázy. To už bylo po třetí, co jsem za poslední měsíc byl v Libii. Nejdříve jsem cestoval před měsícem do Tripoli, potom v Bengázi před třemi týdny a znovu do Bengázy minulý týden. Ta poslední mise byla vzdílená e, e, mezi různými službami. Já jsem byl členem týmu, e, kde byli představili EAS, tedy ESVČ, DEVKO a ještě delegace i z Tuniska a z Káhyry. To byla tedy velmi zajímavá mise, právě taková, kterému říkáme složená z více do služeb a pokusili jsme se vyhodnotit situaci v té části Libie a rovněž zjistit případné požadavky na činnost, které typy činnosti by tam EU mohla podpořit. V Bengázi jsme se sešli s předsedou eh, prozatímní rady s panem Mustafou Anžalilem a rovněž členy tohoto prozatímního eh, prozatímní rady, představitele univerzit, občanské společnosti, ženy, studenti, mládež. Rovněž jsme měli schůzky s diplomaty čtyř evropských členských států, kteří jsou přítomní v Bengázi, Itálie, Francie, Spojené království a polský ambasador v Libii, který odjel z Tripolisu a doprovázel nás v průběhu mise. Před eh, vstupem do Libie jsme se rovněž sešli se zvláštním vyslancem OSN, který eh, byl v Káhyře, pan Kalikov. To je humanitární koordinátor odpovědný za Liby. Tedy měli jsme eh, společnou schůzku s Kalikovem a ještě s UNHCR, s různými jinými agenturami Spojených národů, které se zabývají humanitární dimenzí libijské krize. V Bengazi rovněž jsem se sešel s americkým vysoncem panem Prentisem. Pár poznámek na okraji této mise. Alespoň vám sdělím naše pocity a naše vnímání toho, jak to tam vypadá. Situace v oblasti bezpečnosti v Libii zůstává nepředvídatelná a je velice mm, neurčitá. Prostě ten pocit, když jsme byli v Benghazi, tak jsme doslova měli pocit, že se vše může z hodiny na hodinu zcela změnit. V současné době tam ještě není eh, přítomna nebo viditelná větší humanitární krize eh, ve východní části Libie. My máme velice soustředěné takové body zápalné, například Misrata, ta je eh, v okolí Misraty jsou jednotky Kadáfiho, ale zase někde jinde je situace úplně jiná. V Misratě tam víme, že represe jsou silné, eh, útoky jsou silné, je ostřelování a zároveň se k nám včera dostala zpráva od eh, lidí z ICC, z francouzského červeno eh, kříže a ICIPP, kteří byli schopni navštívit tu městskou čtvrt, která je u přístavu a Oni nám podali zprávu, velice tedy jednoznačnou, ale přesto se zdá, že situace je, nazvěme to, poměrně klidná. I když to není správné slovo, protože když vás někdo ostřeluje eh, těžkými zbraněmi, které jsou 10 kilometrů od města, tak to samozřejmě není až tak klidné. Východní Libie. Ale to je samozřejmě, nyní vám sděluji naše vnímání. Eh, velice silná demokratická revoluce se tam odehrává a náš pocit byl, že je to skutečná revoluce. Proč? Protože ji podporují řadoví občané, ženy, studenti, intelektuálové a řadoví občané, se kterými jsme se sešli v průběhu naší návštěvy. Já už jsem to řekl a opakuji to, že ono je to takový um, zcela nelíčený um, um, trend a hnutí a to, co se tam odehrává. My jsme se sešli s různými tedy skupinami občanů a ze všeho to takto vyplývá občanská společnost je motivovaná, už se snaží eh, vznikat, rodí se a ten věm byl velice silný. Ale prozatímní Národní rada a občanská společnost zatím jim schází vnitřní koordinovanost a opravdu zkušenosti, jakékoliv zkušenosti s tím, jak to řídit. Ono se nám tam něco rodí Rodí se občanská společnost, to je zcela jasné, nepochybné. My jsme hovořili s ženami, s představiteli místních nevládních organizací a ty doslova vznikly velice nedávno a oni nám řekli, že v průběhu režimu, když ještě Karáfi vládl, tak neměli možnost se zabývat žádnými humanitárními aktivitami. Ani nemohli říci veřejně, že někomu pomáhají, protože za Kadafiho nikdo žádnou podporu nepotřeboval. Tedy žádná občanská společnost nemohla nikomu pomáhat. Ale ty organizace nyní spontánně vznikají, rozrůstají se a úloha žen je velice silná a je velice dobře vnímána právě i tou prozatímní radou, Národní radou. A schůzka s Abdel Shalal Halilem. On nám předal seznam priorit, nebo spíše my jsme si z toho e, vyvodili, co nám dal. První priorita. Kadafi musí zmizet. Žádné vyjednávání ani s Muammarem Kadafim, ani s jeho rodinnými příslušníky. Za druhé, obracejí se na nás se žádosti, abychom předali v Bruselu zprávu poselství celé evropské komunitě. Chtějí, aby více um, vlád uznalo e, tuto přechodnou prozatímní radu jako legitimní libyskou vládu a obracejí se na Evropskou unii i na její členské státy, aby ji tedy oficiálně uznali. Třetí bod, velice důležitý, který jsme se dozvěděli jak od Žalila a i od jiných partnerů Libie. Naše priorita je, aby Libie zůstala sjednocená. To byl velice jasný. Um, velice jasná slova a ta zaznívala ze všech stran. Všichni, se kterými jsme se sešli, žádali evropskou pomoc a to byly naléhavé žádosti. A my jsme měli takový dobrý pocit, že oni se neobraceli hm, jakoby o peníze nevztahovali ruchu, ruku pro peníze. Oni si jsou vědomi toho, že oni jsou bohatá země. Tedy v okamžiku, kdy už to přírodní bohatství bude k dispozici, a když oni si to mohou dovolit, tak oni ty služby zaplatí. Zatím žádají o naši pomoc v technickém smyslu. O podporu my máme takový seznam, to jsou velice zajímavé priority z jejich strany, například eh, budování institucionálních kapacit, včetně eh, schopnosti něco vést a řídit, eh, podpora občanské společnosti, podpora nezávislým sdělovacím prostředkům, úloha médií, úloha komunikačních prostředků. To podtrhoval velice naléhavě téměř každý náš partner, se kterým jsme se sešli. Já vám chci něco ukázat, omlouvám se. Chci vám pouze ukázat něco, co nám předali, pokud jsem si to tedy sebou vzal, omlouvám se. Nevzal. Chtěl jsem vám totiž ukázat první noviny. Já už jsem dneska měl jednu prezentaci a nechal jsem si to bohužel v kanceláři. Tedy Oni nám předali první svobodné noviny. Takové dvě strany, které vytiskli studenti. A byli velice hrdí, že nám to mohli ukázat. Eh, první svobodné noviny v Bengázi. Tedy oni chtějí podporu jak vnitřním komunikačním tokům, tedy mezi tou prozatímní radou občanskou společností, a naopak a rovněž z Libie do Evropy. Chtějí, abychom věděli, abychom si uvědomili, jak na tom jsou, jaký mají status, jak jsou ochotní tedy přistupovat ke změnám, jak vypadá jejich situace. Reforma eh, odvětví bezpečnosti. To je velice důležitý prvek. Oni tomu přisuzují obrovský význam. Řízení hranic, zpráva hranic, oni nemají zatím žádné pohraniční služby. Vdělávání, zdravotnictví, hospodářství, včetně veřejně financované řízení a zpráva. Jak vidíte, je to tedy dlouhý seznam, ale velice relevantní seznam. To jsou velice případné oblasti, kde žádají o pomoc. A já si myslím, že ta podpora už musí začít nyní. Tím slovem nyní myslím dnes. Ono, ano, je to určitý protiklad, rozpor, když hovoříme o takové nejisté situaci přímo v místě. Ale tito lidé od nás mnoho čekají, oni chtějí změnit svůj život a oni právě doufají, že to bude hlavně Evropa, kdo jim pomůže při uskutečňování těch změn. A já se tedy domnívám, že musíme udělat maximum. Vše, co je v našich silách a že musíme už s tím začít dnes, aby nám nic neuniklo, aby ten rozběh, ta, to tempo těch politických změn kvůli nám nespomalilo. Tam se nám rodí demokratické instituce. Mezinárodně tam zatím velká přítomnost není, přinejmenším v Bengazi dosud. Americký koordinátor a jeho personál se dostavili teprve předevčírem. Teprve především se dostavili do Bengazi, přijeli a zatím jsou schopni převzít určité koordinační úkoly v rámci humanitární pomoci a jiných iniciativ ke kterým přistupuje eh, Organizace spojených národů, když se snaží tu zemi podpořit. A zároveň jedou i do Tripolisu. Co my navrhujeme? Já jsem měl dnes dopoledne podobnou eh, prezentaci vyslancům na zasedání COPS. My navrhujeme, abychom libijským orgánům, které se nás obrácejí, otevřeli takový technický úřad, takovou kancelář v Bengazi, kancelář EU, která podpoří z technického pohledu například analyticky a technicky z hlediska plánování jakoukoliv iniciativu. Počínaje podporou občanské společnosti přes právo hranic, přes bezpečnost. Prostě my jim pomůžeme s analýzou, s vyhodnocením, s pochopením situace. Abyste tedy eh, věděli, dopolední prezentace těm 27 vyslancům COPS dopadla dobře, dojem byl eh, kladný, všichni na to reagovali tedy velice kladně právě na tu myšlenku, že by tam měl vzniknout eh, takový úřad nebo taková kancelář, středisko a doporučení, které jsem si vyslechl dnes dopoledne. Musíme velice opatrně nevzbuzovat dojem, že uznáváme pouze tu um, prozatímní radu. Ne, že chceme, aby Libě se dále pohnula ku předu. Nechceme způsobat dojem, že jsme pro nějaké rozdělení Libie, že tedy Bengázi se bude separátně vyvíjet od Tripolisu. Ne. Samozřejmě Bengázi je jediným místem, kde vůbec můžeme k něčemu přikročit, kde můžeme pracovat v poměrně bezpečných podmínkách. Ale samozřejmě, jakmile se osvobodí Tripoli, jakmile bude nám přístupný, um, přístupné hlavní město a bude se muset stěhovat, tak my se o to postaráme a budeme dále pokračovat v péči o organizace žen, nevládní organizace, občanskou společnost, všechny, kteří se na nás obracejí, ale už z Tripolisu. Nyní první otázka. Co já dělám v rámci ESVČ? Proč jsem tam? Nejlepší odpověď by byla právě ta mise. Mise, združená mise více do služeb. Což je přesně úloha těch služeb, kterou, eh, mám, které mám tu čest koordinovat za poslední tři měsíce v rámci ESVČ. A výsledek je velice zajímavý a všem bylo na slunce jasné, že my a já Nebudeme nic zdvojovat, nebudeme se snažit nikomu komplikovat život, zejména humanitární pomoci, čili například ECHU. Oni si budou dále dělat svou práci a já nejsem ani politický poradce ECHO, ani je nijak nekontroluji. My s nimi už se spolupracujeme s kolegy z ECHO v Bengázi. Oni nám poskytovali e, své dojmy, e, své analýzy a my s nimi i dále budeme pracovat budeme se zabývat jejich doporučeními a budeme se snažit společně budovat něco tak, abychom překonali tu fázi, kdy musíme podávat takovou eh, pomoc, eh, humanitární a naléhavou pomoc. Přesně plníme svůj mandát. A rovněž s čím počítáme? Eh, v nejbližších dnech vydáme se na pobřeží Slonoviny, jak víte velice brzy i tam budeme přítomní a tam rovněž přistoupíme k něčemu velice podobnému, eh, co jsme už eh, tedy vykonali v Bengázi a v Libii. Děkuji vám za toto velmi jasné a živé zhrnutí. Kolegové, si přeji reagovat. Paní Hankis. Thank you. The plans... Děkuji. to, co nám tady prezentujete, to si myslím opravdu si zaslouží pochvalu, ale chtěla bych se vás na něco zeptat. Co si opravdu myslíte o budoucnosti po tom revolučním období? Po té, co ta revoluce nějakým způsobem už doběhne? Bude tam nějaké období stabilizace? Dojde k vytváření demokratických institucí? Co tím myslím? Jak můžete vy nebo my jako EU se vyhnout situaci takových následných turbulencí, následných konfliktů, aniž bychom posílili nebo podpořili ať už jednu stranu nebo druhou. Máte o tom nějaké informace? Zatím se zdá, že my dost informací nemáme, abychom to posoudili. Revoluční hnutí je ono homogenní, jsou tam různé skupiny v rámci toho, jaká je šance, že ta situace dopadne dobře. Monsieur Gualtieri. Děkuji, pan Gualtieri. Děkuji. Pane Mioco, za toto první setkání. Vaše zpráva mě přišla opravdu velmi zajímavá a o to více jsme trochu zaraženi. Situace by byla živější, kdyby se do ní zahrnul také politický aspekt v té první části, kdy jsme se tady setkali s panem Popovským. Teď je ještě patrnější toto poněkud nesrozumitelné, nepochopitelné rozdělení funkcí. Ale k zprávě jako takové, kterou se zde přednesl. Pro mě z toho vyplývá, že je důležité jít přímo na místo. To je zásadní, abychom pochopili, co se vlastně děje. Protože už od počátku reakci mezinárodního společenství charakterizuje neschopnost eh, mít jasný přehled o tom, co se skutečně děje. Nepřehled o tom, co se děje na místě, jaká je situace. Vy jste hovořil o tom, že ten proces je opravdu ryze demokratický. To je důležitá věc, protože je zde dilema. V této libijské krizi se propojují otázky občanské války s fungováním demokratické společnosti, takže co se vlastně děje? Je to demokratická revoluce nebo občanská válka? Ani jedno, ani druhé. Ne tedy do důsledku. Mě by zajímalo, zda jste měl takovýto pocit v Bengázi jako městě, anebo zda máte pocit, že tato demokratická revoluce převažuje v podstatě všude, nebo jakým způsobem převažuje nad nějakou kmenovou válkou a tak podobně. Toto je vlastně třetí mise v Libii, jak se na to díváte vy. Pokud jde o povahu toho konfliktu, o oběti a dynamiku této mise umožnila udělat trochu pořádek v těch číslech, která jsou šířena a neodpovídají jedny druhým. A proto je velmi obtížné udělat si představu o skutečném rozsahu tohoto jevu. A potom, pokud je pravda, že je zde cesta, která by mohla vést ne přímo tedy k příměří, ale ke stabilizaci situace, jak je tato otázka zasazena do širší situace? Na začátku už předseda Danjan také říkal, jak to vypadá ve světle těchto prvních zkušeností, jak se upevňuje nebo tedy vyvíjí role vašeho oddělení pro řešení krizí a operativní spolupráci v rámci SVČ? To je otázka, která už možná byla položena, ale možná jsem to promeškal. Děkuji, pan Weigl. Thank you very much, chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych rovněž rád rád vyjádřil uspokojení se způsobem toho, jak jste nás, pane Mjoci, dokázal informovat o tom, jak jste se osobně do všeho tedy začal angažovat a rovněž jste tady velice konkrétní. A proto bych si nyní dovolil otázku. Ta se týká situace, kde vy máte Eh, určité eh, lidi eh, v Čirinajce, jiné v Tripolitány. Pokud tedy lidé Bengazi si přejí, aby Libie zůstala státem jako celek a zachránit jednotu země, nebo ji zachovat, musí spoléhat na ty, jež jsou v druhé části Libie zatím, jež se nacházejí tam. Co vám odpovídají, když se na to ptáte? Mají nějaké kontakty s podobně uvažujícími občany v Tripolisu, kteří jsou samozřejmě v současné době potlačováni v tom smyslu, že se nemohou svobodně vyjádřit, nemohou projevit svou svobodnou vůli. Z toho, co zatím vidíme, například eh, obrazový materiál Tripolisu, to je vlastně vše propaganda lidé, kteří eh, si přejí demokratizace, kteří by se případně chtěli zbavit Kadafiho, tak ti tam samozřejmě se nemohou vyjádřit. Mě by ale zajímalo, jsou nějaké úvahy v Bengazi, uvažuje se o tom, jsou nějaké vazby na ty, jež jsou v té části, kterou zatím ovládá Kadafi? Takže to je jedna otázka. A druhá otázka, kterou pro vás mám, je, jaké mají tito lidé pocity? My, když sledujeme nějaké reportáže z terénu, tak eh, tam jsou natočené ulice, kde se bojuje, situace se mění radikálně, například eh, na prostoru 24 hodin Jaké mají pocity ti bojovníci? Jak dlouho jsou ještě schopni dále bojovat? Jak dlouho mohou vydržet? Protože samozřejmě druhá strana stále ještě má k dispozici opravdu těžké zbraně, kterými rebelové nedisponují. Takže otázka je, jak se to dá řešit, pokud vůbec chceme něco udělat ve prospěch těch rebelů, eh, pokud bychom jim chtěli pomoct, ať už eh, vybavením, zda tedy mohou bojovat jakoby na stejné úrovni, být Karafimu eh, partnery v tom boji. A poslední otázka. Jaké vy máte pocity z té situace? Vy jste představitelem Evropské unie, ale zároveň jste si vědom toho, že názory v rámci EU jsou velice rozdílné a často si vzájemně odporují v otázce přípust toho, jak tedy v Libii se dále chovat. Například můj vlastní minister neustále opakuje, že nechce, aby se tady sahalo k tomu prostředku vojenského zásahu. Tedy, co nám můžete vy k tomu říci? To, že jste tam, ale s vědomím, že Evropská unie tedy opravdu není jednotná v tom, jak reagovat na tu krizi. Děkuji, paní Luizi. Děkuji. Stěžovali jsme si tady mnohokrát na to, že téma Libie a Eufor Libie bychom měli probrat v průběhu dvou bodů pořadu jednání. Já si myslím, že bych se chtěla znovu zeptat na Eufor Libie. Ve vašem životopise, který jsem studovala, jsem viděla vaše velkolepé kompetence. Jste lékař, máte mnoho zkušeností při budování Eh, eh, při zahajování humanitních operací, nouzových operací, nikoli v medicínském slova smyslu. A proto se chci zeptat. Dneska jsme před určitou chvilkou diskutovali o eufolibie. Jak vidíte situaci v tomto směru. Z vašeho hlediska existuje tady nutnost eh, učinit humanitární opatření. Pod tímto opatřením chápu například i spojení eh, s lékařskou pomocí nebo s potravinovou pomocí. Eh, to je pro mě samozřejmě i úplně jiná oblast. Jenom jsem od vás neslyšela nic v tomto smyslu. Jak to vidíte z tohoto úhlu pohledu, tu situaci tam v té Libii. Jak to vidíte vy, jako to velice zkušená osoba, eh, zda je nutno tam dávat eh, medicínskou pomoc nebo jiné humanitární podpory, zajišťovat to vojenským způsobem. A pak ještě jiná otázka, která se týká uprchlíků. Také o tom se tady dneska hovořilo málo. Hovořili jsme hodně o určitých pomocných opatřeních v Libii. Hovořilo se o technických záležitostech a podobných věcech, ale já vidím jako velkou humanitární úlohu to, že musíme pomoct těm tisícům lidí, kteří jsou na hranicích. Musíme je samozřejmě zabezpečit, zásobovat je, musí dostat eh, také něco k jídlu a je třeba, aby měli vojenskou ochranu, aby se na ně nestřílelo. Jak to zajistit z vojenského hlediska? Ráda bych k tomu slyšela váš názor. Je to tak, jak eh, je můj dojem podle toho vašeho vylíčení, že se soustředujeme především na vybudování občanské společnosti, na pomoc demokratickému procesu a posunujeme se od humanitární pomoci. Pak jste hovořil také o eh, eh, ochraně hranic tady vidíme také určitou nedostatkovou situaci. Jak to vidíte tady? Myslíme si, že tady musíme mít také zesílenou aktivitu ze strany Frontextu. Dokážete si představit, že EUFOR za určitých okolností může podporovat také aktivity Frontextu? Frontexu? Děkuji. Merci. Et enfin, Gomez. Děkuji a jako poslední paní Gomes. Děkuji, pane ministře, za takto velice zajímavý briefing. Já jsem tu situaci velice um, bedlivě sledovala v Libii a já musím říct, že nejsem překvapena. Tak, jak vy nám to líčíte, tak je přesně tak, jak já to vidím. V Tripolisu a v Bengázi, tak jak já tu situaci dekóduji z těch zpráv, které máme. Tedy ono je to potěšitelné, jak mě to vykládáte, ale zároveň to není překvapivé. A myslím si, že je nesmírně významné, že ti, s nimi jste se sešel, si žádají přesně o tento druh podpory ze strany Evropské unie, protože nyní je ten správný čas připravit je na budoucnost. Kadafi, to už je minulost. On tam možná ještě fyzicky je přítomný, ale on už vlastně se nepočítá. On tam je, říká někdo jiný, ale on už nemá na tou zemi, nevykonává žádnou kontrolu, takže my musíme stavět na tom potenciálu budoucnostním. A tito lidé jsou a budou tím zárodkem toho, co bude v Libii v budoucnu z hlediska mocenského. A je zajímavé, že oni si jsou tak dobře vědomi toho, co jim schází a že opravdu žádají ze strany Evropské unie tu technickou podporu, organizační podporu. A tak, jak řekla Anna, přesně to odpovídá tomu, když jsem já byla v Libii. Bengázi, tam už jsme měli takový důležitý projekt. Tam se jednalo o to, co paní Ferro Waldnerová budovala, to ještě tehdy byl dialog ohledně těch zdravotních sester a palestinských lékařů. A tam šlo o kapacity pro lékaře a pro zdravotní sestry, když se hovořilo o boji s AIDS v Bengázi, HIV a AIDS. A opravdu tam jsme byli tak vítáni, to bylo tak citelné. Oni byli doslova um, tak um, jakoby um, vyprahlí a bylo to pro ně tak zásadní se s nami sejít a pro ně to byl obrovský rozdíl, protože právě díky naší podpoře už od roku 2007-2008 se tam panoráma úplně změnilo právě z pohledu boje s HIV, AIDS, léčení těch 500 nakažených, prevence a tak dále. Takže oni opravdu si toho vážili a mě to vůbec nepřekvapilo, to, co vy nám říkáte. Přesně tak jsme to vnímali i my, i když samozřejmě tehdy se museli chovat velice takovým restriktivním způsobem. Nesměli se vůbec svobodně vyjádřit a já jsem byla šokována, protože já jsem se dala do řeči s jednou lékařkou a prostě seděli jsme u oběda a to jsme se tak jenom soukromně bavili a ptala jsem se jí, co bylo tím pravým důvodem protože vypukla ta epidemie HIV AIDS. A ona mě odpověděla, nemohu se bavit o politice s vámi. To teda už hovořilo samo za sebe. A proto jsem toho názoru, že opravdu je velice důležité, abychom udělali maximum, abychom zareagovali na ten požadavek, abychom jim poskytovali naše zdroje k budování jejich kapacit. A to se nedá přecenit. A je to přesně v souladu s tím usnesením, které už je přijaté. Když jsme hovořili o kontaktech, tak tady nejde o uznávání země z politického pohledu. Ne. Tady jde o uznání toho, že oni existují, že jsou to Libyjci, že možná potenciálně by to mohl být zárodek budoucí libyjské vlády, ale hlavně, že oni po nás žádají, abychom uspokojili určité potřeby, které budou pro Libii rozhodující, aby se mohla dále rozvíjet jako země. Takže to si myslím, že je řádné se tou cestou dát a chtěla bych vás vybídnout abyste opravdu tam tu kancelář nebo nějaké to byro otevřeli. Samozřejmě musíme brát v úvahu, že se to nesmí vnímat jako uznání oddělené nebo rozpůlené Libě. Ale v tom smyslu bych na vás měla pár relevantních otázek, navážu na to, na se, se už ptal pan Galtieri. Totiž, co si myslíte o té myšlence těch humanitárních operací, jako rozhodla rada, tam se vlastně nic v praxi neděje, protože oni jakoby čekají, že OCHA, OCHA se na ně obrátí se žádosti a vy říkáte, ale oni vlastně humanitárně tu podporu až tak eh, nepotřebují. Možná budou potřebovat nějakou lékařskou pomoc a tak, ale mnohem více jim jde o podporu při budování kapacit. Tedy jak to vnímáte vy? Jak to sladíte, to, co jste viděl v Bengázi, s tím, jak se tady hovoří o té situaci v Bruselu? A další otázka. Dostal se nějaké poselství? Dostalo se k vám něco ve smyslu požadavku na zbraně? Neříkám, že bych byla pro. To náhodou tedy nejsem, ale zajímalo by mě, zda se na vás vůbec něčím takovým obraceli. Zda se tedy na vás obraceli eh, s, s otázkou, zda tedy provádíte eh, embargo na hm, dodávky zbraní. Ono se to netýká ani tak eh, mořské hranice nebo EU, ale spíš těch neoficiálních hranic jiných zemí. To by bylo vše z mé strany. To bylo teda pěkně krátké, ano. Merci. Děkuji. Možná jen jeden bod, možná možná to ještě můžete upřesnit, ale k tomu, co říkala Ana Gomeš, to, co jste říkal o prioritách, eh, pokud jde o to, co požadují lidé v Bengázi, tak byste možná mohl taky říct, jaká situace převažuje na západě země. To znamená v oblastech, eh, kde pokračují boje, zejména v Misrátě. Vy jste říkal, že situace je podle posledních informací, které máte k dispozici, relativně klidnější, ale Máte také informace o Bengází, tedy o východní části, která je relativně bezpečná. Máte slovo, prosím. Thank you. I will try to go... Děkuji. Já se pokusím projít všechny otázky, odpovědět na ně na jednu po druhé. Zda tedy máme ten pocit, že tam existuje správná základna pro demokracii. Odpověď zní ano. Zcela jistě musím tedy to říci zcela jasně, že my jsme měli um, schůzky s lidmi, ale pouze v Bengázi, ale na různé úrovni. To byla mládež, ženy, profesoři, univerzitní eh, profesoři, politici, členové té prozatímní rady, politici, kteří pracovali v otázkách bezpečnosti, například eh, vedoucí ředitel městské policie a tak dále. A měli jsme z toho pocit, že opravdu tam ta základna je, jak už jsem vám řekl. Dobrá, začnu ještě jednou. Proč? Z čeho pramenil ten pocit? Já jsem zjistil, že ti lidé jsou fantastičtí a prostě po 42 letech řekli, po 20 40 letech jsme poprvé opravdu hrdí na svou vlajku. Jsme hrdí na to, že jsme Libijci. Jsme hrdí, že si můžeme psát vlastní ústavu. Já jsem byl ochromen, když jsem slyšel mladé lidi, kteří mě říkali, já jsem hrd na to, že píšu ústavu. To bych rád slyšel od eh, svých dětí, aby mě mm, Mí, eh, mé děti řekly, hm, že jsou hrdí na svou ústavu nebo na svou vlajku. Ti možná ani svou ústavu neznají, ale to už jsou takové osobní pocity, ale musím potvrdit, že i mý kolegové měli pocity velice podobné. Proč mám důvěru v to, že tam ta základna pro tu demokracii, skutečnou demokracii je už přítomna? Mnozí hm, nám říkali, že hm, ty záležitosti těch kmenů, kmenové nějaké věci, to nemá co dělat s opravdovou revolucí. To totiž instrumentalizuje Kadáfi, kteří si přeje nás rozdělovat, aby nám mohl vládnout. On podporuje mm, tu myšlenku, že bychom měli být rozdělení vedle, podle kmenů, podle původu. Stejně tak náboženství. Oni tvrdí, my jsme muslimé a my jsme na to hrdí, ale to je jako když vy jste křesťané my jsme proti al qaidě a tak dále. Jsme proti extremistům. Existuje reálná potřeba humanitární pomoci? Ano, v určitých oblastech ano. V Misratě potřebují určité zboží, potřebují potraviny, některé potraviny zejména, potřebují léky. Viděli jsme ICRC, Červený kříž, oni tam na tom pracují. Je potřeba připravit a plánovat potenciální humanitární zásah? Já musím říci, že při nejmenším musíme opravdu být připraveni. Ten pocit, který jsem si odvezl z té poslední návštěvy, ale rovněž z těch prvních dvou, spočívá v tom, že tady musím souhlasit s paní Gomez, která říká, Karafi ten už je minulosti. Ano, lidi už ho mají dost, už ho nechtějí, ale bohužel on tam stále ještě je přítomný a stále ještě velice mocný. On už změnil svou vojenskou taktiku. On své vojenské jednotky nejdříve původně přesouval velice rychle nyní mají e, čtyřkolová vozidla a tam se může rychle přesunout za Hazaria do Bengázy za dvě hodiny. A najednou, když zapojíte obrněná čtyřkolová vozidla a přesunete je takto, aby mohla e, se Ehm, dostavit k Bengázi a to prostě v rámci té zóny bezletové se nedá tak dobře kontrolovat, tak to může být hrozba. Situace je velice křehká. My se musíme připravit na tu možnost, že musíme podpořit humanitárně to, že tam dojde k vojenskému zásahu. Zatím tedy ta potřeba tam není, ale musíme být v pohotovosti. ale samozřejmě ta příprava spočívá v tom, že eh, vše je jakoby ve vzduchu, vše je velice čekavé, mohl bych říci přímo. Mistrata a Samara. To jsou dvě malá města, která jsou opravdu pod největším ostřelem, která jsou ve stresu, a já už jsem se o tom zmínil. To jsou ty důležité informace. Dosud jsme vyhodnocovali libijskou krizi tím, že jsme odkazovali ne na to, co nám říká CNN, BBC nebo oficiální kanály, spravodajské kanály, profesionálové. My se spoleháme na obrázky, které někdo natočil mobilním telefonem a poslal je pak satelitem z Mistra z z jednoho místa na druhé. My tam vlastní oči nemáme, dokonce ani Al Jazeera tam není, ani CNN. Oni také spolehají na obrazový materiál, který jim někdo pošla z té krizové oblasti. Ty skutečné informace z Mistraty, to je od lidí z ICRC a z Červeného kříže francouzského. Teprve před několika dny nám byli schopni podat informace. Tripoli. Tripoli rovněž je ve stresu, je tam napětí. Není tam zatím e, situace, jež by byla kritická z humanitárního pohledu, ale dokonce i vést s nimi nějaký dialog je obtížné. Já jsem byl před měsícem v Tripolisu a sešel jsem se s evropskými velvyslanci a diplomaty ehm, v italské misi. Takže to byla taková vnitřní schůzka. Velvyslanci a diplomaty a i oni měli strach hovořit o podmínkách mimo území ambasády. Já jsem do, z toho měl ten pocit, že italský velvyslanec měl obavy, zda nám může říci všechno o tom, jak se situace vyvíjí. Egyptiané, Tunisko, jak oni budou reagovat na tu situaci. Tady musím něco poopravit. Tam nejsou stovky tisíc lidí. To už ty stovky tisíc byly evakuovány a operace, které díky Kodexu a jiným mezinárodním organizacím, který, kterým jsme přistoupili, byly provezeny velice dobře. Více než 100 tisíc občanů bylo evakuováno právě do Tuniska, do Egypta. A dosud na egyptských hranicích tam není více než 2 tisíce, možná 1500, hlavně Afričanů, kteří čekají na to, aby byli přesunuti do své cílové země. Egyptiané jim nedovolují vjezd do Egypta, na egyptské území a organizace OSN, například IAOM, jim pomáhají dostat se do Ghany, do Čadu, do těch prostě jeho zemích na jihu Afriky, z nichž přijeli. Někteří jsou dokonce z Pakistánu, z Bangladeše, z Filipín. Humanitární situace na hranicích je zatím pod kontrolou. A egyptské úřady a tuniské úřady velice dobře spolupracují. Umožňují humanitárním zásilkám překračovat hranice a opravdu nekomplikují vůbec humanitárním službám život. Místní úřady eh, se, tedy tady byla otázka na zbraně. Zda se na nás obraceli, ale řekli nám, musíte všemi prostředky podporovat náš boj v Misratě. Jakýmikoliv, tedy všemi prostředky, takže tím to bylo jasné, ale přímo o zbraně s tím se na nás neobrátili s takovou žádostí. A není otázka toho, že jsou Evropané, že je EU vnitřně rozdělena. Já mám ten dojem, a naštěstí, takhle bych to řekl, Oni to tak nevnímají. Oni naštěstí to takto nevidí. Oni Evropě důvěřují a vidí mě jako představitele Evropy jako celku. Oni tam ty rozdíly nevidí. I když situace je i zde velice z psychologického hlediska křehká. Oni jsou velice silně s námi, ale pokud například zastavíme nějaké plavidlo se zbraněmi, které je na cestě do Misrety, tak nebo nezastavíme dodávku zbraní Kadafimu, tak se obrátí proti nám. Takže odpověď vypadá tak. Veřejné mínění čeká od Evropy důkaz, že Evropa jim stojí po boku. Že Evropa bude viditelná u nich. Prostě dělá jim dobře, a mají kladný pocit z evropské vlajky, z evropských členských států, kteří tam přijedou. To jsem vám přivezl, to vám chci ukázat. První noviny, které v Bengazi vyšly. Jak vidíte, jak vidíte, je to něco. Oni byli tak hrdí na ty první svobodné noviny v Syrinajce a pravděpodobně i v celé zemi. Otázka na Frontex. Požadavek na podporu zprávy hranic nebo pohraničních služeb je velice relevantní a velice důležitý. Ale ono to s tím, čím se zabývá Frontex, nemá moc společného. My musíme jim pomoci založit jejich vlastní celní službu když například eh, překračujete hranici do Egypta, tam vidíte dobře zorganizovaný systém celníků a najednou je to um, no man's land, um, území nikoho, nikdo se na vás na nic neptá, odkud přijíždíte, co tady budete dělat, máte pás nebo výzum. To oni si potřebují vybudovat. Systém ochrany hranic a cel. A já jsem si jist, že právě tady budou spoléhat na nás Tady Frontex může pomoci, ale na politické úrovni. To nebyla otázka, ale já přesto vám chci podat určité informace. Velice zajímavé bylo ten dojem, který jsme tedy si odvezli. Eh, lidé, kteří odjeli se země, kteří se potenciálně mohou vrátit, jakmile ta situace už bude normalizována. Já jsem se ptal, co si teda oni se zeptali? Těch půl milionu, kteří odjeli, vrátí se? Měli jsme ten pocit, že jim to dělá starost. Zda tedy se lidé budou vracet. Zda se vrátíme, zda se ty velké počty, hlavně Afričanů a těch chudých Afričanů, k ním vrátí. Někteří z nich řekli, že um, tito Afričané byli nabrání Karafim, že to vlastně jsou lidé v rukou Karafiho, aby dělali ty špatně placené práce a pak rychle, aby byly využívány milicemi. To bude problém do budoucna. V tom smyslu, že alespoň z toho, jak to říkají, že oni jsou ochotni kontrolovat a nazvěme to omezit, jak to půjde, to, že se vrátí tito občané ze třetích zemí do Libie. Nevím, zda mi některé otázky unikly, určitě ano, ale snažil jsem se odpovědět. Mně to přišlo docela úplné. V každém případě vám děkuji za tento první kontakt. Bylo to pro nás velmi užitečné. Bylo užitečné, že jsme to všechno združili, že jsme zde měli více zástupců SVČ. Doufám, že se nám podaří toto ještě někdy zopakovat, a abychom měli opravdu přehled. Je to téma, které nás bohužel bude zajímat i následující měsíce, takže si opravdu budeme velmi cenit toho, zda nám budete znovu k dispozici, abyste mezi nás přišel k tomuto velmi konkrétnímu briefingu, který nám umožní udělat se lepší přehled o situaci v terénu. To je právě ten operační přínos. Já si myslím, že operativní spolupráce je velmi, velmi ceněna. Děkuji. <laughs> Okay. Uh... Milí kolegové, uzavřeme naše dnešní zasedání dalším tématem. Tento podvýbor musí vydat stanovisko. Prosím vás, podvýbor musí vydat stanovisko pro výbor LIBE ohledně protiteroristické politiky EU. Zodpovědá je za to paní Hanky, ta té zpravodajkou k tomuto stanovisku. Lhuta na předkládání pozměňovacích návrhů je 3. května a 25. května bude toto stanovisko přijato na AFETu. Libe bude potom předkládat tuto záležitost na červnové plenárce. Paní Hankis, prosím, představte své stanovisko. Děkuji. Dovolte, abych eh, nastínila pozadí tohoto stanoviska. Základem tohoto stanoviska bylo eh, sdělení komise o evropské protiteroristické politice. Dostala jsem i nějaké návrhy uh, z perspektivy zahraniční politiky. Stínovou zpravodajkou jako stínová zpravodajka pro tuto zprávu, která je projednávána ve výboru Libe, jsem se rozhodla zaměřit na hlavní aspekty sdělení komise. Cílem je monitorovat všechny aspekty boje proti terorismu dopady na rozpočet a na všechny funkce a struktury Evropské unie. Je jasné, že tyto záležitosti nemají příliš velký význam pro náš podvýbor. Nicméně tato zpráva obsahuje různé aspekty. My tyto záležitosti osvětlíme spíše ve výboru Libe než zde, protože pro náš podvýbor to není eh, téma, ale řekla bych ráda pár slov. Mám mnoho pochybností ohledně této zprávy, paní Inveld. Nevidím zde skutečně možnost ohledně implementace bez dopadů na bezpečnost. Paní Invalt má za cíl monitorovat fungování protiteroristické politiky a myslím si, že je to trochu mimo realitu. A předpokládám, že bezpečnostní agentury v Unii a národní zpravodajské služby nedají veřejnosti tyto velmi citlivé informace a vím, že mé stanovisko není příliš populární mezi kolegy v parlamentu, ale já je chápu. Myslím si, že je nemožné takto riskovat pro bezpečnost a není to realistické. Takže já si myslím, že je rozumnější hovořit o sdělení komise ohledně protiteroristické politiky a spíše tedy než o zprávě paní Inwald zde v podvýboru sede. Písemná podoba mé, mého stanoviska je připravena, můžete se s ní seznámit, takže já to teď velmi stručně zhrnu. Za prvé, Mělo by se zdůraznit, že terorismus je globální povahy, nerespektuje hranice ani národy a proto protiteroristická politika musí přinést globální odpověď. A ve společné bezpečnostní a obrané politice musí databáze zpravodajských eh, služeb eh, být klíčovým faktorem, stejně jako Evropská obraná agentura. V uplynulých týdnech jsem měla příležitost eh, hovořit s představiteli některých evropských zpravodajských služeb u příležitosti slyšení a každý z nich říkal, že by bylo opravdu velmi, velmi důležité, aby vojenské informace a to tedy nejen informace o vnitřní bezpečnosti a vnější bezpečnosti, ale prostě, aby se i vojenské informace připojili k tomuto úkolu protiteroristické politiky, že to je velmi důležité. Já bych tedy ráda zdůraznila tento prvek a za druhé, abychom usnadnili fungování této politiky. Musí se politika vnitřní i vnější bezpečnosti EU posunout směrem k harmonizaci je třeba definovat jasnější formy spolupráce. Myslím si, že by mělo být jasněji definováno rozdělení úkolů mezi agenturami pro vnitřní bezpečnost a vnější službou. Protože dnes, pokud eh, se nepletu, tak mám pocit, že toto rozdělení úkolů není zcela jasné. Nevidíme jasně, jaké jsou způsoby spolupráce, jaká je struktura spolupráce. A pokud eh, se shodneme na tom, tak toto sloučení, tento mechanismus je opravdu zásadní je zásadní pro výsledky protiteroristické politiky, takže si myslím, že bychom měli zdůraznit tento problém spojení mezi vnitřní a vnější bezpečnostní politikou. A za třetí, je třeba posílit funkční dohodu, která usnadňuje spolupráci v boji proti terorismu mezi EU a OSN. Příkladem jsou dohoda TFT a další. Písemnou podobu najdete v příloze. A boj proti terorismu musí být také klíčovým prvkem ve vztazích EU se třetími zeměmi. Musíme klást důraz na regiony, které trpí nejhoršími formami terorismu. Najdete odkaz na tyto regiony v této zprávě. Pátý bod. Spolupráce v otázkách boje proti terorismu v rámci OSN musí být urychlena a prioritou těchto vztahů se zabývá také toto stanovisko. Za šesté, ráda bych zdůraznila rostoucí návaznost nebo spojitost mezi terorismem a organizovaným zločinem na mezinárodní úrovni. Myslím si, že tento vztah je čím dál silnější a mnohdy je organizovaný zločin hlavním zdrojem financování terorismu. Takže můžeme společně přistoupit k těmto dvěma věcem, to znamená mezinárodní organizovaný zločin a terorismus. A můžeme také zároveň přistoupit k jejich schopnosti vytvářet nové struktury a nové kapacity a právě proto musíme posílit ehm, hodnocení v této oblasti a trendu. Myslím si, že analýza trendu a tendenci je velmi důležitá, protože terorismus se mění, mění se ve svých formách a podobách. Takže protiteroristická politika by měla být vybavena skutečně důkladnou analýzou trendů a tendencí a zaměřovat se na tři věci. Diverzifikace terorismu, nábor teroristů, také prostřednictvím internetu, to je velmi důležité. A třetí věc, o které hovoříme, velmi vzácně, ale myslím si, že je to velmi důležité a v budoucnosti to bude velmi důležité je role neziskového sektoru, neziskových organizací. Pokud jde o financování terorismu, toto je tedy zhrnutí nejdůležitějších bodů mého stanoviska. Můžete si to přečíst v písemné podobě. Prakticky tedy Lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů je 3. května, ale mám problém s tím, že prezentace a přijetí stanoviska je 24. května, ale můj problém spočívá v tom, že jako členka delegace pro Izrael jsem přijala pozvání do Knesetu právě v těchto třech dnech. Je mi líto, že zde nebudu. Ale Přijala jsem to pozvání, takže budu v Jeruzalémě v těchto dnech, ale možná bych mohla delegovat tento úkol na jiného člena EPP, nevím, je to tato možnost, ale já jsem přijala toto pozvání, toto velmi milé pozvání už dříve a nechci ho teď odmítat. Děkuji. Děkuji. Pokud je o tento aspekt načasování, tak přijetí je 25. května v AFETu, takže ta výměna názorů proběhne mezi 3. květnem, kdy se budou předkládat pozměňovací návrhy a 25. květnem, takže vaše příjemnost, příjemnost, přítomnost je důležitá, když bude probíhat tato diskuze takže potom, až bude probíhat schvalování, tak to tak důležité nebude. Pan Gualtieri. Já zde zastupuji kolegu Janise Barnueva Garciu, který je naším stílovým zpravodem k této zprávě. Rád bych jeho jménem vyjádřil pár připomínek k tomuto stanovisku. S jeho podstatou v podstatě souhlasím. Chtěl jsem se zeptat zpravodajky nebo navrhovatelky, zda ve světle jistých tvrzení evropského koordinátora pro boj proti terorismu by nepovažovala za vhodné poněkud posílit jednotlivé složky, z nichž se skládá evropská kapacita boje proti terorismu. Protože mám pocit, že ten návrh není zcela přesvědčivý právě proto, že ta vnější dimenze je zásadní. Takže nebylo by vhodné zde toto stanovisko poněkud obohatit. A pak se tedy odkazuje na sdělení komise, A to i z hlediska našeho podvýboru by mohlo být užitečné, kdyby se zde zdůraznil odkaz na toto stanovisko. Děkuji. Paní Lezing. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Hankis. Mám dvě připomínky. Jednak si myslím, že stanovisko, které by se týkalo nevojenské možnosti potírání terorismu, můžeme ponechat mimo jakoukoliv pozornost. Já si myslím, že tady chci připomenout, že boj proti příčinám terorismu je většinou spojen s chudobou. Já to tady říkám proto, protože v té původní zprávě to není zmíněno. Ta také permanentní vměšování jiných států i států EU a sledování jiných zájmů se neprojevuje pozitivně na boj proti terorismu. A já si myslím, že v budoucnu se musíme touto otázkou zabývat. Dělá to velké starosti. Myslím si, že vojenské in, intervence nepřispějí k utlumení terorismu. Je to zcela specifická situace, která vyžaduje úplně jiná opatření. Nejsem toho názoru, že události v saharské zóně s, souvisí anebo se dají porovnávat s událostmi v Pakistánu a Afghánistánu. Za druhé, pokud jde o harmonizaci externích a externích externích eh, bezpečnostních strategií. Já si myslím, že je to vlastně vstupní brána pro nasazení vojenských sil mimo Evropskou unii a to moje skupina striktně odmítá, protože to spojuje s velkým nebezpečím pro demokracii v Evropě. Děkuji. Paní Gomes. Uh, Já bych ráda poděkovala tady eh, paní Hanky za tu zprávu. Našla jsem tady opravdu mnoho významných prvků, které rovněž zvýrazňují význam našeho podvýboru a zároveň doplňují to, co už je ve zprávě paní Enkat. A ještě jedna důležitá věc kterou už postihla paní Infeld a tady nemusí být, ale mně připadá natolik důležitá, že bychom měli někde projevit, že právě my jsme vnímaví vůči bezpečnosti a obavám zpětým z bezpečnosti. Tím pádem i my bychom měli nějakým způsobem dát na vědomí, že s terorismem se nedá bojovat, pokud podkopáváme nebo na úkor vlastních hodnot tím, že eh, spochybňujeme demokracii, eh, právní řád, my teroristům nahráváme. Přesně o to jim jde. Takhle nás tomu donutit, ale tady ono už to je ve zprávě paní Infeld, ano, ale z pohledu obrany a bezpečnosti tady by možná neuškodilo to trochu znovu zvýraznit, zviditelnit zejména Uvědomíme-li si, kolik se páchá chyb pod záminkou boje s terorismem, tím, že vlastně posilujeme argumenty teroristů jako takových. A ještě bych ráda řekla jednu věc. Tady si velice cením, že se tady hovoří o um, té dohodě TFTP mezi Evropou a Spojenými státy a o jiných důležitých programech. Ale domnívám se, že Libe, a tady vím, že Libe tedy si to bere jako velice vážný a seriózní úkol, že eh, bude neustále sledovat, co se děje v oblasti té FTP a té smlouvy. Ale já si myslím, že musíme zároveň sledovat všechny úmluvy, které se týkají boje s terorismem, boje s organizovanou zločinností. Ona je většina evropských zemí ratifikovala a ne všechny, což eh, nám by mělo na, Eh, být důvodem k obavám, ale jak oni je provádějí, včetně v mé zemi. Eh, plníme své povinnosti, věnujeme se boje, boji s terorismem seriózním způsobem a to je problém. Dokud naše vlády opravdu nebudou se angažovat v tom boji i eh, například mimo území tak my vlastně tady trochu klameme naše občany, tak my vlastně v tom boji s terorismem toho mnoho nedokážeme. Jinak tady musím říci, že s paní Hankes eh, souhlasím v tom, že tady opravdu je potřeba vzájemné interakce mezi civilními výzvědnými službami a organizacemi v té oblasti a vojenskou rozvědkou takový zásadní problém, který máme v rámci svých státních službách, je rivalita. Ostrá rivalita, která je vlastně v každém našem členském státě, která panuje mezi těmi různými agenturami. Ať už občanská rozvědka, civilní rozvědka a pak si ještě různé, mm, různá oddělení té rozvědky bojují mezi sebou. To je strašná džungle. A úkolem nás by mělo být sdělit našim vládám, že si to vše musí nějak srovnat. Protože takto my nejednáme účinně. A nedá se zvládnout boj s terorismem, pokud naši vlastní agenti nebo agentury vzájemně nespolupracují a ani nespolupracují na celoevropské úrovni a dokonce ani ne na úrovni členského státu to já ty zkušenosti čerpám z toho, co vidím u sebe doma, ale to si se jistá, že není ojedinělý případ. Mimo mikrofon. Chtěli bychom mít přístup k informacím vojenské rozvědky. Pokud ne, tak vyhrávají oni. Přesně o to jde. Engedjük meg, hogy pontosabb és gyorsabb legyek az anyanyelvem, <laughs> folytassam elnézést. Dovolte, abych odpověděla ve svém mateřském jazyce. V maďarštině budu rychlejší a přesnější. Pokud je o první otázku pana Gualtieriho, já jsem to příliš nepochopila. Pokud jde o ten vnější rozměr. Já jsem měla 1500 znaků na své stanovisko, takže to je opravdu velmi, velmi krátký text. A najdete tam vnější dimenzi. Máte také seznam regionů, kterých se to týká. Já samozřejmě budu připravena rozvinout to více do detailu, ale nemám k dispozici bohužel více prostoru. Bohužel jsem také příliš dobře nepochopila, proč nemůžeme odkázat na Evropskou komisi. Měli jsme dokument, který byl opravdu naší práce. Na jedné straně tedy zprávu Sophie Indveld a já jsem měla pocit, že tento dokument není příliš relevantní pro náš výbor. Takže jediný výchozí bod, který jsme mohli využít, bylo sdělení komise v oblasti boje proti terorismu. A pokud neodkážeme na žádný z těchto dvou dokumentů, tak už bych si mohla já sama napsat akční plán boje proti terorismu, což by nebylo, nebylo příliš relevantní. Paní Lezing říká, že jsem zapomněla na vnější dimenzi. To si nemyslím. V tomto bodě je několik míst, kde se, nebo v tomto dokumentu je několik míst, kde se hovoří o organizaci vnější a vnitřní bezpečnosti. Já o tom hovořím. A v Libe ve zprávě i ve zprávě paní Indveld o tom jasně hovořím. Jak říkám, já bych byla připravena vypracovat dlouhou studii, ale stanovisko, které máme vypracovat my, je omezeno. Nemůžeme tomu věnovat více prostoru. Dále fondy nebo prostředky vyměřené na rozvoj. Ano, ano, to je zcela správná připomínka. Pouze musím říci, že pan Lope de Vega, který je zodpovědný za rozvoj v komisi, pokud jsem tady nespletla jeho jméno, tak eh, ten se k tomu vyjádřil také z hlediska humanitárního a z hlediska boje proti chudobě. Důležité by bylo předcházet všemu tomu, co působí terorismus. Není to tak jednoduché a velmi často se nás také ptají, zda bychom to nemohli formulovat poněkud vágněji každém případě já jsem pro. A pokud předložíte pozměňovací návrh v tomto znění, budu připravená jej tam začlenit. Paní Gomeš, souhlasím s většinou vašich eh, poznámek a připomínek, jak už jsme o tom hovořili ve chvíli, kdy jsme se zmiňovali o chemických, radiologických a jiných hrozbách. Můj problém se zprávou Sophie Intveld je věc, která je běžně spojena s výborem Libe. A sice máme zde na jedné straně ochranu práv, ochranu bezpečnosti a na druhé straně také ochranu osobních údajů. Kde je rovnováha? A jak tu rovnováhu najdeme? Já jsem proti myšlenkám, které se v tomto smyslu odlišují od našich. Jak bych to řekla? Jsou lidé, kteří hovoří pouze o ochraně osobních údajů. Zejména v souvislosti s komunikací a s medializací a neberou tolik v úvahu bezpečnost osob. Nicméně ohrožení bezpečnosti je stejný útok na základní práva jako ochrana osobních údajů. Já jsem položila paní Indvel 14 otázek eh, ohledně toho, jak se sama dívá na budoucnost svého návrhu. A nedostala jsem vůbec žádnou odpověď z její strany. Například, když jde o revizi nebo kontrolu všech nákladů zpravodajských služeb členských států. Nesmíme zapomínat na Lisabonskou smlouvu, která ponechává celou tuto problematiku v subsidiaritě. To sice znamená, že Evropský parlament zde nemá žádné pravomoci, aby se na tato čísla podíval, pokud jde o rozpočet a výdaje těchto služeb. Já vím, že jsem osamocena s tímto názorem v Evropském parlamentu. Nicméně to mě nebrání v tom, abych vám neodpověděla těmito slovy. Pak zde máte otázku školství, vzdělávání, zaměřování se na jeden aspekt a ten aspekt je ochrana osobních údajů, jak jsem říkala. Já si myslím, že v této zprávě najdeme doporučení, která by podkopala bezpečnost osob. A další věc k tomu, co říkala paní Gomeš ohledně té FTP. Já bych také ráda do tohoto seznamu něco dodala. Robert Weber z Europolu o tom také hovořil a několik poslanců ho napadlo s tím, že od něj požadovali informace, údaje a já jsem nikdy neslyšela, přesný rozdíl mezi vytvářením profilu a získáváním údajů na základě opravdového lovu, honu po údajích. Takže jak získat takovéto údaje? Jak se na to díváte vy? Mě by zajímala odpověď, ale nechtěla bych rozhodně nikoho ohrožovat tím, že dám k dispozici všem osobní údaje vše, všechny osobní údaje. Pokud je o offshore, souhlasím s tím, že bychom se na ně měli podívat zblízka, pak je to také rivalita mezi spravodajskými službami, dobře, ale na to teď nemáme čas. Vězme ovšem, že velmi často tato rivalita velmi komplikuje spolupráci mezi těmito službami v rámci Evropské unie nebo mezi sousedními státy. Samozřejmě se vám k dispozici vyslechnout si tedy pozměňovací návrhy, které bych případně začlenila do svého stanoviska. Děkuji. Děkuji. Připomínám, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 3. května a 24. května budeme znovu tedy diskutovat o tomto stanovisku ve výboru SEDE. Děkuji, tímto končím naše dnešní zasedání. Zítra budeme mít výměnu názorů se srbskou parlamentní delegací v oblasti bezpečnosti a obrany a to je naše zítra jediná aktivita, takže v 9.30.